La récréation est terminée. Tak dámy a pánové, přestávka končí. Zahajuji dnešní dopolední schůzi. Opět je schůze vysílána přímo živě po internetu. Celý svět na nás upírá své oči, zejména Rada a komise. Vítám tady jejich zástupce. A dnes dopoledne nás čeká velmi důležitá schůze, protože budeme přijímat pozměňovací návrhy ve druhém čtení. Rád bych vám poděkoval za vaši přítomnost v tak velkém počtu. Mohlo nás být ještě více, ale myslím, že až lidé dokončí snídaně, tak se k nám postupně připojí další. Rád bych vás požádal jednak, abyste byli pozorní nyní, protože vám vysvětlím eh, tu dokumentaci, se kterou budeme pracovat. A rád bych vás také požádal, abyste se psychicky připravili na to, že budete hlasovat, aniž byste věci chápali. Jsme v demokratickém systému, zcela transparentním, ale složitost, nikoli problémům, protože problémy eh, v rozpočtové oblasti jsou biblicky jednoduché. Tady přidáme peníze, tady odebereme a nakonec budeme mít tento výsledek. Ale abychom se dobrali tohoto jednoduchého výsledku, eh, Máme proto velmi složitý systém, složitou mašinérii. Tím spíše, že máme stovky rozpočtových eh, položek a potřebujeme, abychom se dostali v plénu na kvalifikovanou většinu nebo dokonce něco ještě lepšího, tedy co nejširší politický konsenzus, abychom tak tedy musíme mít jistotu, že každá politická skupina dostane to, co je jí, řekněme, nejdražší, tak aby se připojila potom k tomu koncensu. A samozřejmě musíme také zajistit, aby toto politické vyvažování na poslední chvíli, ke kterému jsme přistoupili včera večer na schůze koordinátorů, aby bylo koherentní, kompatibilní a v souhlase s dohodou s dohodovacího řízení s radou. Proto tady prezentace celé věci je poněkud složitá. Nicméně mohu vás ujistit, že spolu s koordinátory a také všemi našimi spolupracovníky. Já chci poděkovat našemu sekretariátu a spolupracovníkům politických skupin. Eh, a společně jsme tady pracovali tak, aby to sice formálně bylo trochu složité, ale aby vše probíhalo v dobré víře na všech stranách. Takže pokud jde k nějaké chybičce, bude to chyba technické povahy a, a eh, to potom doladíme například s radou. Uh, Občas došlo k nějaké neschodě a uvědomili jsme si, že to nebyla politická neschoda, prostě náš počítač eh, říkal jednu věc a počítač rady říkal třeba 2 plus 2 rovná se 5, zatímco náš říkal 2 plus 2 rovná se 4, takže jsme prostě zvolili ten počítač, který zrovna fungoval správně. Takže první věc, prezentace dokumentu, dokumentace, která vám byla rozdána včera, kterou jste si schovali na dnešek, kterou jste se dali pod polštář včera večer a dnes ráno jste s ní přišli opět sem do sálu. Co do tyto dokumenty? Nejprve tady číslo 9. To je hlasování ve druhém čtení rady. Tento dokument nám dnes dopoledne nebude k ničemu, takže se na ně můžete sednout ve vší úctě se vším respektem k radě. O tomto dokumentu nebudeme hlasovat, o devítce. Skláníme se před ním se vší úctou, podívejte se na něj, už jej nikdy neuvidíte. Je to věc k archivaci, ke konzultaci. Sedneme se na něj, ovšem nebudeme hovořit. Dále zde máme dokument mnohem důležitější, o kterém budeme hlasovat, a to je číslo 10. Má to tento tvar, obdélník na šířku a je to plné čísel. Jsou tam přílohy, tři přílohy. Příloha číslo 1, 2 a 3 k dokumentu číslo 10. Ty mají tuto formu, to je to obdélník na výšku. A to je detailní seznam všech pozměňovacích návrhů, které odpovídají dokumentu číslo 10. Možná budeme tento dokument potřebovat, takže je zatím nevyhazujte. Tento dokument číslo 10, to je vlastně reedice všech našich pozněcích návrhů z prvního čtení a budeme jej potřebovat. Budeme je potřebovat, protože většina poznacích návrhů přechází do druhého čtení, ovšem ne všechny. Tady dokument číslo 10, tabulka, přílohy. Dále, ten nejdůležitější dokument, co jsou naše poznací návrhy z druhého čtení. To se také jmenuje 10, ale 10 pomlčka RAP. RAP jako rapporteur, tedy zpravodaj francouzsky. K tomu máme také ten eh, příslušný další sešet či dokument, jeden jediný. Máme tady číslovanou tabulku poznacích návrhů z druhého čtení, 10 eh, RAP a potom podrobnosti s komentářem o těch poznacích návrzích v tomto dokumentu v příloze k, 10 RAP. A konečně konečně máme ještě tuto tabulku. To je jeden jediný list papíru z 1. prosince 2009 ve 2015. což jsou poslední změny k desíce a k deset rap. Je to výsledek, jsou to vlastně praktické, konkrétní závěry z, těch, z té závěrečné politické dohody včera večer s koordinátory. Takže tento dokument e, máme za chvíli. Začneme s ústními pozměňovacími návrhy. Právně to jsou to ústní pozměňovací návrhy zpravodaje. Eh, k dokumentům 10 eh, a 10 RAP. Takže navrhoval bych začít tímto listem papíru, ústní poznací návrhy zpravodaje a poté můžeme hlasovat snáze unblock o desíce a des, eh, deset rap. Unblock tedy až na několik oddělených hlasování, o které požádaly některé politické skupiny. A samozřejmě to budeme brát postupně, tato oddělená hlasování. K těm dokumentům je všechno jasné? Mají všichni všechny dokumenty? au moins à l'aise avec les listes des documents. Si c'est le cas, pour le reste, on peut descendre. Um, takže můžeme tady zapustit hlasování a budeme víceméně moci hlasovat, aniž bychom chápali, co přesně se děje. A nyní dávám slovo našemu zpravodaji. Uh, thank you, Mr. Chairman. Maybe once I have mentioned Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, to už možná jednou řekl. Když jsem byl v tomto parlamentu jako pozorovatel, já jsem eh, hledal eh, v Štrasburku jednu místnost a eh, ptal jsem se někoho, kde to je a ten mi řekl, mě se neptejte, já jsem tady pouze deset let, já nevím. Čili situace zde je taková podobná. Vzhledem k tomu, co včera se říkalo na koordinátorech a vzhledem tedy k snaze dosáhnout maximálního konsenzu, jsou tady určitě změny, které je třeba vyjasnit. Myslím, že je jich sedm těch bodů. První se týká řádku 1040304 o Eurestu. Je to úprava a máme tady dohodu o závazcích v kapitole 1a Promiňte, pane zpravodaj. Takže eh, poslanci vás mohou snad sledovat díky této tabulce. Tam je to začerněno, ten řádek. Zvýrazněno. Je to tady ten první řádek uvedený v tmavu šedé. Změny, o kterých bude hovořit zpravodaj, které vyplývají, jak sám řekl, z dohody dosažené včera s koordinátory. Všechny tyto věci tedy jsou eh, zatmaveny šedě. Takže promiňte, že jsem vám do toho skočil, máte slovo. The message is that in tak a v tomto řádku musíme zvýšit o 700 o 700 ty naše Eh, závazky, abychom tedy splnili to, na čem se dohodli. Eh, pan Katanis? Takže abych tomu rozuměl. Takže eh, potřebujeme tedy ten dokument 10 pro druhé čtení, protože já tady vidím v tom druhém dokumentu, že je to plus 1 milion na závazcích a 700 tisíc na platbách. Ano. Takže toto, o to jde, o to číslo, které je zde uvedeno. Dobře. Takže když se podíváte na návrh eh, pozměňovacího návrhu eh, u této položky, tak máme na jedné straně je tam e, závazek schválený a v souladu s tím jsme museli zvýšit e, ano, ano, to odpovídá, jak řekl pan Godmanis, v dokumentu číslo 10 na straně 9 je to program EURES. U něho, jak řekl zpravodaj, chceme odhlasovat platby Eh, ve větší výši, než jako odhlasovala rada. Odpovídalo by to tedy 19 milionům 100 tisícům eur, eur závazků a 16 milionům pladeb, zatímco rada se spokojila s 15 miliony 300 tisíci na platby. A je tedy třeba tento pozměňovací návrh nestahovat. Yes, uh, the next one. Další se týká řádku 070401 a to je o finančním nástroji k civilní obraně. Toto nemá žádné finanční dopady, ale musíme, chceme zachovat eh, poznámku z prvního čtení. Třetí bod je 14.03.03. Eh, to je kapitola 4. To je členství v mezinárodních organizacích v oblasti daní a cel. A to opět chceme zachovat podle prvního čtení a nikoli stáhnout, jako to bylo v původní tabulce. Další je 15.02.03. To je eh, technická úprava, to se týká chyby v překladu. Je to eh, projekt na podporu studentů. A v anglické verzi bylo, eh, byl výraz personal, tedy ve smyslu personál, že to je pro zaměstnance této instituce, ale to je chyba, je to myšleno pro studenty, takže tady máme eh, pouze tuto korekci. Dále jsme dostali dopis od předsedy výboru pro kulturu s tím, že je uspokojuje, eh, vz... že je uspokojuje vysvětlení sdělení. To znamená, že e, to, co je na komunikaci a co bylo navrženo v prvním čtení, tak e, tam ty rezervy mají být rozpuštěny. Dále zde máme řádek týkající se finanční služeb. To je 12.04.01. A tady jsme měli určitý Eh, určité malou částku eh, v položce 1,3, 1.3. Poté, co jsme se vrátili na úroveň předběžného návrhu rozpočtu eh, v kapitole 1a, jsme získali určitou rezervu poněvadž jsme se dohodli, že nepůjdeme zcela přesně na úroveň předběžného návrhu rozpočtu. A tato drobná rezerva byla většinou většinově dána na mikrofinancování, tam je 25 milionů a zbývá nám zhruba 10 milionů a ty jsme rozdělili mezi takzvané prioritní položky, na níž se shodli koordinátoři. Po tomto rozdělení které se tedy, eh, které se tedy provedlo v poměru k původním částkám. Nám zbylo, zbyla rezerva 706 tisíc a návrh nyní zní, aby 560 tisíc z této rezervy bylo dáno do finančních služeb. To znamená, že tam bude navíc 700. A potom eh, společná eh, zahraniční a bezpečnostní politika. Tam jsme měli minus 150 tisíc eur, což bylo dohodnuto v dohodovacím řízení. Čili my tedy eh, ho tam musíme ponechat, tedy tuto redukci tam musíme ponechat. Pokud se týče závazků, tak tam nemáme problémy, poněvadž v kapitole 4 máme rezervu. A to znamená, že o 150 tisíc klesne tady tato rezerva z kapitoly 4 a eh, vzrostou závazky. Na straně plateb to není tak jednoduché, ale také je to zvládnutelné. máme určité nezbytné změny v platbách, eh, které výpočetně tedy nebyly úplně dokonalé. Takže na radu sekretariátu zpravodaj navrhuje, aby platba v řádku 0 8 10 01, což je poměrně velká položka, což v současné době činí 540 milionů eur. Abychom tedy tuto položku vybrali jako takovou rezervní a, a poněvadž budeme mít zhruba 123 miliard na platbách, abychom se dostali na toto číslo, tak z těch 540 milionů je třeba eh, odečíst 11 milionů 9 tisíc. A do toho je zahrnutá bezpečnostní a zahraniční politika. A dále, pane předsedo, bych rád řekl, že při tomto hlasování se budeme řídit radou kulturního výboru. To by skutečně mohlo mít a zřejmě má vliv také na usnesení, které se zabývají tady těmito rezervami a sděleními. A zpravodaj tady navrhuje respektive navrhne, až se k tomu dostaneme, oddělené hlasování, abychom byli v souladu s posledním rozhodnutím. Tak, nechci to dále komplikovat a navrhuji, abychom po hlasování a blok hlasovali zvlášť o některých položkách, což si přáli některé politické skupiny. Nemůžeme tyto položky zahrnout do bloku právě protože tam Eh, máme eh, oddělené hlasování, což se odvíjí od toho, že některé skupiny se na to dívají jinak a chtějí jednoduše a prostě vyjádřit eh, svou vůli k tomuto. Takže to je ode mě vše a prosím, aby mě výbor podpořil. Výborně, děkuji pane zpravodaji. Bylo to velmi jasné a zcela v souhlase s touto tabulkou, kterou jste nám tady právě okomentoval. Ne? Aha, chcete to ještě doplnit? No. Já jsem téměř zapomněl se zmínit o eh, podstatě eh, zahraniční a bezpečnostní politiky. Hovořil jsem pouze o technické záležitosti. Máme tam ještě e, řádek 19.01.04.04, kterou nemáme zvýrazněnou šedě, ale toto má být staženo. Já jsem se e, o tom zmínil obsahově, ale ne tedy o té podstatě, o důvodu, proč to tak je. Dobře, takže já to zopakuji pro radu, že ty poslední úpravy navržené naším zpravodajem zaručují striktní dodržení výsledku z dohodovacího řízení, zejména pokud je o stanovení částek rozpočtu pro SZBP ve výši 281,5 milionů v závazcích a stanovení celkové částky plade, prostředků na platby pro celý rozpočet ve výši 122 miliard 937 milionů eur. Tam byly ty problémy trošku s tím propočtem na počítači, takže ty problémy jsou dořešeny a zejména abychom respektovali strop pro platby, globální tedy výši plateb, těch cirka 123 miliard, ne úplných 123 miliard, na kterých jsme se dohodli, tak máme pozměňovací, ústní pozměňovací návrh. Ten je tady šedě, dole vlevo v té tabulce. Týká se to 4 milionů v platbách, o něco méně než 4 milionů z rozpočtového řádku, který nese krásné jméno, je to program IDEI. Je to věc Rady pro výzkum. Je to tedy podpora těch eh, nejchytřejších v EU, eh, těch brilantních mozků, eh, pod Po tom malém škrtu 4 milionů budou mít ty naše úžasné mozky k dispozici ještě 537 milionů 9 tisíc eur takže budou zářit i v roce 2010. Tímto tedy chceme ubezpečit radu, která pokývala hlavou na souhlas, jak jsme si všimli. Pan Kodanis ještě požádal o slovo. Já se omlouvám. Mám jenom dvě otázky na pana zpravodaje. Pokud jde o tu řádku 081001, tedy myšlenky. Jaká je tedy ta výsledná částka? Vy jste od toho odečetl 4 miliony, ale jaká je tedy ta cílová částka? Cílová částka, jestli se nepletu, a doufám, že mě kontrolujete, je 53 milionů 600 tisíc 900. My jsme požádali ale o navýšení o 100 tisíc. A proto se ptám, jaká bude tedy ta celková částka. Ještě včera jsme mluvili o 4,4 milionech. Bude to tedy plus 60 tisíc nebo minus 4,4. Mluvíme o navýšení nad předběžný návrh rozpočtu. Já jsem mluvil o těch 10 milionech, tomu máme těch 140 a to znamená, že máme o 700 více než, PD, než předběžný návrh eh, rozpočtu. Jaká je tedy částka 08001 v platbách? Je to 4 miliony 400 To znamená, že po pozměňovacích návrzích eh, návrhu, pokud je budeme akceptovat, je to návrh drahý především eh, socialistům a liberálům. Ano, a liberálům. Takže po tom poznacím návrhu bude celková částka, celková výše v rozpočtu eh, na straně závazků 6 milionů a v platbách to budou 4 miliony 400 tisíc. Je to tak, pane zpravodaji? Yes, but the question was what is... Ano, ale otázka byla, jaké jsou platby a ty se nezměnily. V této položce máme možnost mít u našich závazků větší čísla, než tomu bylo loni. Velmi dobře. Dovolte, abych vyjádřil svůj obdiv svůj obdiv kolegovi Gottmanisovi. Děkuji. Ano, vyjadřovala jsem vám svůj obdiv. Ano, protože mnoho zemí, které jsou členskými zeměmi EU, by bylo hrdých na to, kdyby měli premiéra tak ehm, schopného v otázkách rozpočtu. Litva je opravdu šťastná země. Tolik tedy moje osobní poznámka. A jsme velice rádi, že tady máme mezi sebou poslance takových kvalit. Kromě toho, pane Gormanisi, a vy jste z Lotyšska, já se omlouvám. Latvia, Latvia, it was, it, it was... Lotyšsko, Lotyšsko, ano. No, <laughs> I am the bad boy. I am. No, no, no, no, no. Sorry, I'm so sorry. To se nesmírně omlouvám. Takže zpravodaj nám eh, vysvětlil všechny změny, které navrhuje prostřednictvím ústních pozměňovacích návrhů které prezentoval včera. A pokud nejsou další žádosti o slovo, tak navrhuji, abychom hlasovali unblock o této tabulce, o této tabulce upravené protože vypuštíme řádek, eh, stahujeme tedy 19.01.04.04, eh, to znamená poznací na číslo 227. To odpovídá eh, úpravě u SZBP. Čili pokud souhlasíte, abychom to vzali rychleji, navrhuji hlasovat en blok o té tabulce s těmi čísly a potom uvidíme, jak to dopadne s tou částí napravo dole, to jsou oddělená hlasování samostatná, tam to budeme brát po vodu. Takže unblock, kdo je pro tuto tabulku a tyto ústní poznací návrhy, zvedněte prosím ruku. Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. Takže valnou většinou jsme to schválili. Blahopřeji zpravodaji a Děkuji všem poslancům za to, že souhlasili s tímto postupem, který je zároveň nesmírně složitý a zároveň nesmírně zjednodušený. A nyní. Promiňte, po té, co jsem si lokl kávy, abych vydržel, vám navrhuji, pokud budete souhlasit, pane zpravodaji, probrat není ta samostatná hlasování. To znamená, jsme stále na stejné straně, na stejném listu, kde je ta tabulka, je tam ten rámeček vpravo dole. Tady jde o oddělená hlasování, která se týkají buď to poznacích návrhů z dokumentu číslo 10, anebo poznacích návrhů z dokumentu číslo 10 RAP. Jsou to pozněcí návrhy, u nichž některé frakce požádaly o oddělené hlasování, tak aby mohly vyjádřit své stanovisko, které nutně se neschoduje se stanoviskem zpravodaje. Nejprve zde máme poznací návrh číslo 203, který odpovídá dokumentu číslo 10. Je to druhý sešit Strana 38, ano, to tam máte v tom rámečku. Je to řádek 18.02.03.02. Byl, byl to GUE, pan Portaž, který žádal oddělené hlasování v této věci. Je to všem jasné? Všichni jsou připraveni hlasovat? Pane zpravodaje, k tomuto pozněcímu návrhu jste pro? Uh, yes, uh, the ano, zpravodaj je pro, tedy trvá na, své původní, na svém původním návrhu. Eh, zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Pan Portaž samozřejmě a dva další kolegové, tedy tři proti. Zdržel se? Nikdo se nezdržel? Je to tedy přijato. Euh, a nyní Pozměňovací návrh. Buč, proč Buč, nevím, 9803, který máte v dokumentu 10 zpravodaje, 10 rap. Je to opět sešit dva, ne? Ne, promiňte, je to 10 rap, jeden jediný sešit. To už není desítka, ale 10 rap na straně 38. Je to řádek eh, 18.03.03. Tady žádali oddělené hlasování o sociální demokraté. Pouze o komentáři, o poznámkách. Jaký je názor zpravodaje? Spravodaj je pro tento poznávací návrh a samozřejmě také nemá problém přistoupit na oddělené hlasování. Výborně, říká předseda. Takže oddělené hlasování o komentáře o poznámkách. Kdo je pro? Takže to spočteme. Zjevně sociální demokraté a někteří další nejsou pro, takže to musíme spočítat. Vingt et 21. 21 pro, kdo je proti? Quatorze, donc moins. 14, tedy méně. Tento poznací návrh je přijat. To je dobré, že Rada a komise také hlasovaly. Ne, ne, já se dělám legraci. Nyní poznací návrh číslo 274. Vracíme se k dokumentu číslo 10. Tentokrát je to ten eh, třetí sešit. Eh, na straně 3 je to řádek 22010211. A jsou to opět socialisté, kteří žádali o oddělené hlasování o rezervě, o vložení do rezervy. Jaký je názor zpravodaje? Pane předsedo, je to rezerva ke dvěma odlišným věcem. Jednak to jsou studie. Ne, promiňte, promiňte, to je Kosovo, tak eh, to jsem se spletl o řádek. To je rezerva ke Kosovu a zpravda je pro ten původní návrh.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 18. 18. Kdo je proti? Devatenáct 19 proti. Takže to bylo zamítnuto. levice zvítězila nad pravicí. A bylo pár lidí tam zradilo na pár místech. Takže ta rezerva je rozpuštěna. A poslední oddělené hlasování. Jsme opět u dokumentu 10, což je to 3 na straně 11. Pozměňovací návrh 290, je to řádek 26010211. 11. je to opět oddělené hlasování k rezervě. Tady máme dvě rezervy. Ano, je to ve dvou částech. Hlasujeme dvakrát. Aha, budeme hlasovat tedy na dvakrát. Takže opět jde o vložení do rezervy. Tentokrát žádalo oddělené hlasování EPP. Nejprve hlasujeme o vložení do rezervy. To je první odstavec. Je to to, co odpovídá Kosovu? Ne, vůbec to s tím nesouvisí. Dobře, už nejsme u Kosova, už nejsme ani v Litvě, ani v Lotyšsku. Jsme u studií. A jsou to studie o čem? Nevíme. U prvního odstavce se nejsme zcela jistí ale zpravodaj nám to upřesní a řekne nám svůj názor. So, uh... Já jsem o tom mluvil již před chvilkou, začal jsem o tom, jestli si správně pamatuju, tak právě socialistická skupina chtěla oddělené hlasování právě k této položce. Jsou tam dvě rezervy, které jsou na sobě nezávislé. První rezerva je učená k tomu, abychom věděli, jaké studie byly zadány a zaplaceny. Dostali jsme odpověď, ale nemáme úplně stejný názor na to, zda odpověď je vyhovující či nikoliv. Proto navrhujeme oddělené hlasování. Podle toho, co já vím, tak to druhé hlasování bude o rezervě pro OLAF. E, tady je plná schoda, ale máme oddělené hlasování kvůli tomu, abychom si mohli vyjasnit, zda vysvětlení k těm studiím je dostačující. Zpravda je přesvědčený o tom, že potřebujeme ještě více informací. Jiní poslance a poslankyně mají jiný názor. Uvidíme tedy, jak to dopadne v té druhé části. Pokud jde o OLAF, tak zde eh, chceme zachovat tuto rezervu. Yes, bien sûr. Ano, samozřejmě. Já jenom zůstanu u těch čísel. Podíváme se tedy na desítku, je to řád položka 26010211. Tak platby jsou 5,6 milionů. A závazky rovněž. Je to tak, nebo to tak není? Ano, tento pozměňovací návrh se nedotýká těch definitivních částek, týká se to pouze rezerv. Jak velké jsou tyto rezervy? Jsou to řádově miliony, nepamatuji si to přesně, ale můžeme se na to podívat. Máte to nahoře na straně 12. Milion 7 a milion 8. Máme tady také milion 867 tisíc 600 něco, to je tedy ta druhá částka. It is, it is That's all. That's all. Très bien. Très bien. Donc. Výborně. Takže jsou tady dvě, samost, dvě odlišné rezervy. Jednak zde máme rezervu, protože chceme více informací o výdajích na studie, externí studie. A v této oblasti už jsme obdrželi odpověď uspokojivou? To závisí na tom, jak se rozhodnou jednotlivé skupiny. Jestli to bude socialistům vyhovovat, ale EPP nikoliv, tak uvidíme, jak dopadne hlasování. A zpravodaj je spokojen? Zpravodaj chce ponechat, chce zachovat rezervu. Dobrá, a k té druhé rezervě, která se týká OLAFu, Tady se všichni shodujeme na tom, že je třeba rezervu zachovat. Dobrá. Takže nejprve k prvnímu odstavci Spravodaj je pro ponechání rezervy a ponechání textu 290. Kdo je pro poznací návrh číslo 290 a zachování rezervy? 23. Qui est contre 23. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, nettement moins. Mnohem méně, mnohem méně. Takže rezerva je zachována. A druhý odstavec. Kdo je pro poznací návrh a zachování rezervy? Předpokládám, že valná většina. Zvedněte prosím ruku, děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? takže všichni si přejí zachovat rezervu. Velmi dobře. Děkuji. To už máme za sebou to nejobtížnější, pokud je ta čísla. A nyní, to znamená, přijali jsme ústně pozměňovací návrhy, přijali jsme pozměňovací návrhy, u kterých bylo požádáno o oddělené hlasování. A nyní vám navrhuji, abychom hlasovali en blok o pozněcích návrzích z druhého čtení, kromě těch, které jsme právě přijali, které máte obsaženy v dokumentu 10 RAP. 10 RAP. Kdo je pro tyto pozněcí návrhy? Děkuji vám. Kdo je proti? Jeden, dva, dva. Kdo se zdržel? Děkuji. Tyto poznací návrhy z čtení, čtení jsou přijaty. A na závěr tabulka 10, která schrnuje všechny poznací návrhy z prvního čtení, které nebyly pozměněny hlasováním, které právě proběhlo a které si přejeme přenést do druhého čtení. Kdo je pro tyto pozněcí návrhy? Unblock. Děkuji. Kdo je proti? Titíš. děkuji, zdržel se, stejný výsledek, což je naprosto koherentně a logické. Já vám děkuji, blahopřeji zpravodaji, děkuji koordinátorům a děkuji všem členům výboru za to, že přistoupili na tento postup hlasování které možná někdy může být malinko frustrující, když to dělá tímto způsobem. Ještě jsme neskončili s rozpočtem pro rok 2010. Teď nás čeká po číslech ještě všechna ta dokumentace, ehm, respektive tedy ten písemný text, to znamená návrh usnesení. Máme návrh usnesení, k němu máme celou sérii pozvánacích návrhů, včetně ústních kompromisních návrhů které nám představí zpravodaj postupně. Chce zpravodaj, pane zpravodaji, chcete nám to malečko obecně prezentovat, nebo se do toho pustíme rovnou návrh po návrhu? I, I think, Mr. Chairman, that the groups... Uh, Já myslím, pane předsedo, že skupiny to zpracovali skutečně důkladně, přidali, předložili řadu pozměňovacích návrhů, které já jsem se pokusil zapracovat do stanoviska v maximální míře a já myslím, že by teď nemělo mít smysl o tom dále eh, nějak zdlouhavě debatovat. Jsou tady ještě ústní pozměňovací návrhy, myslím, že vám byly rozdány a můžeme jít tedy po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji, takže půjdeme podle hlasovacího seznamu. Nejprve poznací návrh číslo 2 Gorená firma a paní Balzány. Máme tady dílčí hlasování, dvě části. Nejprve první část. Jaký je názor zpravodaje? Zpravodaj je pro. Nechám hlasovat o první části. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se. Jednomyslnost tedy. Blahopřeji autorům. Druhá část začíná slovy which might cause, který by mohl způsobit. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Je třeba to spočítat.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 Eh, ne, pardon, 16 pro 17 proti. Takže to bylo zamítnuto díky hlasu Žána Luka Rehana. A nyní odstavec číslo 3. Tady máme ústní poznací návrh. Pane zpravodaji, vy je chcete prezentovat. Uh, os, yes. I should like... Já bych rád navrhl drobnou úpravu. Existuje několik výpočtů toho, kolikrát jsme změnili víceletý finanční eh, rámec, slyšel jsem 3, 4 i 5. A aby se zabránilo dalším debatám, a aby to bylo jaksi silnější, jasnější, tak se tady píše, žádá, aby od roku 2007, že rozpočtový orgán několikrát musel revidovat a tak dále, čili místo konkrétního, čas, eh, konkrétního čísla tam máme nyní slovo několikrát. Ano, to je, tak to je v té tabulce, v tom hlasovacím seznamu, takže tam nedošlo ke změně oproti tomu textu, který zde máme. A možná bychom mohli také vypustit or unforeseen v té poslední části a s tímto ústním pozněcím návrhem jsem pro ten návrh, pro ten pozněcí návrh. Vy tedy navrhujete vypustit slova or unforeseen. To chcete stáhnout z toho textu? Ano. Tedy změnit to na několikrát místo čtyřikrát? Ano? Ne, promiňte. I misunderstand the... Já jsem eh, nescela pochopil, o co tady dá, takže řeknu to ještě jednou správně. Děkuji vám za upozornění. Takže od toho o not foreseen, čili to je to správné. Čili ponecháváme unforeseen. Ano, já se omlouvám, já, já jsem se díval eh, to... Aha, já jsem se díval, prostě mě spletla maďarština, to znamenalo, eh, z, eh, jak si nedat to tam. Bien. Merci. Ano, děkuji. V každém případě můžeme poslance ubezpečit, že ústní poznací návrh odpovídá přesně tomu, co máme v tom hlasovacím seznamu. Takže zaznamenávám s povolením, že jsme schopni hlasovat na euro přesně o tom, co potřebujeme v oblasti studií, klimatických změn a tak dále, ale nejsme schopni vědět, kolikrát jsme měnili interinstitucionální dohodu od roku 2007. To je poměrně zábavné zjištění. Nicméně, kdo je tedy pro tento poznací návrh změněný ústním návrhem zpravodaje? Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? Je to přijato. A nyní poznací návrh číslo čtyři. Myslím, že pan zpravodaj nám chce opět eh, prezentovat svůj ústní pozměňovací návrh. Je tam horizontální pozměňovací návrh a ústní. Ano, pane předsedo, včera na koordinátorech jsme se dohodli na úpravě, že eh, poslední část pozměňovací návrh číslo 4 se změní tak, jak to máme napsáno nyní na hlasovacím seznamu spolu s úpravou, že tam bude review and revision of the current material framework a tak dále na léta 7 až 13, including a prolongation until 2015-2016 do roku 15 až 16. To je prakticky převzato ze zprávy dřívější, eh, z dřívější zprávy paní Gikant. A eh, jde o to, abychom tady zmínili všechny tři eh, kroky. Úprava, review a revize. Úprava, přeskum a revize. Adjustment, review and revision. A dále já bych požádal ještě o jednu změnu, eh, tedy pokud tato bude schválena. Takže vy si přejete, abychom hlasovali nejprve o horizontálním poznacím návrhu, poté o ústním poznacím návrhu. Eh, já jsem teď uvedl tu horizontální změnu. V, tak, v textu, který byl předložen socialistickými kolegy, se psalo, že komise by měla udělat to a to, eh, jakmile nastoupí do úřadu. A v rámci vzájemné dohody jsem navrhl, eh, že bychom tam dali co nejdříve, as soon as possible. Eh, protože když eh, řekneme, jakmile nastoupí do úřadu, tak to znamená hned druhý den, že by to měla dělat, což my tedy jaksi eh, nežádáme, ale chceme tam mít prvek časového tlaku, čili zhodli jsme se na tomto. Čili navrhuji, aby ten text se objevil v pozměňovací návrze 4, 12, 17, 25 a 32. To znamená, že můžeme najednou přijmout tuto změnu bez ohledu na to, zda tento pozměňovací návrh bude přijat nebo ne. Ano, přesně tak. Takže vlastně rozlišujeme, pokud je o čtyřku, mezi dvěma samostatnými problémy a návrhy zpravodaje. V tuto chvíli se zabýváme a budeme hlasovat pouze o první změně, tedy o půstním pozměňovacím návrhu zpravodaje, který se týká čtyřky a případně, pokud budou přijaty, také dvanáctky, sedmnáctky, dvacet pětky a třicet dvojky kde tedy tam bude nahrazeno slovo od prvního dne eh, výrazem co nejdříve. Eh, k této části se nyní bavíme, Gerane. Já zcela souhlasím se zpravodajem, nemám s tím žádné problémy. Jenom jako bývalý žurnalista eh, bych řekl, že by tam mělo znít spolu Eh, aby se tam prostě v angličtině dodali čt, členy tam, kde chybí, aby to bylo jazykově správně i v angličtině. Čili an adjustment, a review and a revision. Ano, takže to je druhý ústní pozměňovací návrh. My si zaznamenáme a myslím, že eh, naši lingvisté, zejména anglofoní, budou spokojeni. An také žádá o slovo. Já, se, já jsem nemohla být na zasedání koordinátorů, které proběhlo včera. Mám tady eh, poznámku k věci. Já vím, že několikrát jsme v tomto parlamentu o tom hlasovali, včetně prodloužení do eh, roku 2015, případně 16. Nicméně eh, ráda bych abychom eh, toto rozdělili, to do hlasování, abych mohla hlasovat proti této části. Poněvadž, jak to chápu, eh, to by mohla být jako možnost, ale já vím, že to nebude možno, že to prostě tak to bude a já chci, aby, jak si symbolicky, abych mohla vyjádřit nesouhlas. Dobře, ano, v každém případě budeme hlasovat samostatně o těchto dvou různých problémech. Takže nechám hlasovat nejprve o horizontálním pozměňovacím návrhu, kde tady chceme do toho vnést S soon e Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. Je to přijato. A mám pocit, že jedna osoba přítomná v sále, jedné osobě tedy zde přítomné se spíše ulevilo Přemýšlence, že Evropská komise nebude muset jednat v této věci hned od prvního dne uvedení do úřadu, ale co nejdříve. Tak to jsem jenom chtěl poznamenat takto. A nyní budeme hlasovat o druhém ústním pozměňovacím návrhu na podnět Reimera Bögeho. Eh, liberálové zejména o tom chtěli hlasovat odděleně. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je pro? Promiňte? Můžeme hlasovat v dílčím hlasování, tedy nejprve o první části. Vy chcete to dílčí hlasování dále rozdělit. Ano. Takže nejprve together with an adjustment, a review and a revision stávajícího víceletého finančního rámce pro 2007 až 2013 a potom druhá část, včetně prodloužení do roku 2015-16. Dobrá, takže dále si to rozdělíme. Nejprve tedy od slova together, tedy together with an adjustment, a review and a revision of the current MFF 2007 2013. Tečka. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo. Tato část byla přijata. A nyní druhá část, including, tedy včetně prodloužení do. Kdo je pro? proti. Dvě frakce jsou proti, ale nemají dost poslanců, aby zabránili přijetí tohoto pozněcího návrhu. Promiňte, tři frakce jsou proti. Ne, vy se zdržujete hlasování. Dobrá, GUE se zdržela. Takže tato část ústního poznacího návrhu byla rovněž přijata. Já vám děkuji. Je to trošku zlouhavé, ale myslím, no, je to prostě složité. Musíme postupovat kruček po kručku. Nyní poznací návrh číslo 5. Socialisté přednesli ústní poznací návrh a je zde také oddělené hlasování. Pane zpravodaji. Eh, Pane předsedo, já stahuji návrh na oddělené hlasování A tady bych měl eh, poz, eh, ústní poznávací návrh, že by se eh, přeskum v poločase navrhl procesem příštího MFF, takže by to znělo initiate the process of the next multi-annual financial framework. A s tímto ústním pozměňovacím návrhem bych tedy rád podpořil všechny části. Výborně, děkuji vám. Takže podle zpravodaje nepotřebujeme dílčí hlasování o tomto ústním pozvacím návrhu. Někdo další to nežádá. Takže kdo je pro tento takto změněný pozvací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi jste? Jednomyslně přijato. Tak to je poměrně vzácné. Nyní poznací návrhy Helge Treplové, která nám to tak chybí. Eh, šestka, co říkáte zpravodaji? Proti. Kdo je pro? Geran se žádá o slovo. Pro mě tento návrh eh, poněkud jde proti tomu, co jsme odhlasovali. Podle mě by tedy mělo odpadnout. Pane zpravodaji... Pa, pane zpravodaji, podle vás to odpadá? Ano. Ano, skutečně ten odpadá, protože je kontradiktorní takže o něm nebudeme hlasovat. odpada Není číslo 7. Jaké je stanovisko zpravodaje? Zpravodaj je pro. Kdo je pro sedmičku? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Děkuji. Sdělíme tady Helze, že všichni domyslně schválili sedmičku. Není osmička. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? tady už máme pět lidí proti. Kdo se zdržel? Nikdo. Většina pro. Bylo to přijato. Odstavec 11. Dva poznací návrhy. Nejprve ten pana Portaše. Zpravda je proti. Kdo je pro? Pan Portaš. 1, 2, 3, 4, kdo je proti? Velká většina je proti. Zamítnuto. Dále desítka Garana Ferma a paní Balzany. Zde máme ústní poznací návrh zpravodaje. Prosím. Ano, já navrhuji, abychom eh, tam dali nejenom reflektovali bod 3, ale také bod číslo 23, tak jak je to v eh, návrhu, což eh, podporuji. A já bych tam rád přidal ještě body 21 a 22. Ano, to ústní, to ústní poznací návrh, který je v souhlase s tím, co jsme přijali eh, v odstavci 3a novém, kde hovoříme o an adjustment, a review and a revision. To je odpovídá článku 21, 22, 23. Kdo je pro tento takto změněný pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Ano, dva proti. Eh, zdrželi se? Vy se zdržujete. Takže dva se zdrželi. Je to přijato. Děkuji. Nyní číslo 11. Eh, podepsaný Lamasur. Je to o eh, pokračování právní, o právní kontinuitě. Kdo je pro? Poznací návrh předsedy. Nechce vás nějak ovlivňovat. Kdo je proti? Paní Andrease, no to je strašlivé. Ona je proti a ještě to chce říct si hlas. Kdo se zdržel? Nikdo? Děkuji všem, kromě jednoho. Jedné. Děkuji, bylo to přijato. Není číslo 12 našich socialistických přátel. Tady samozřejmě se na to vztahuje horizontální poznací návrh a k tomu zbytku. Kdo je pro dvanáctku? Zpravodaj proti. Kdo je pro? Je třeba si to sečíst. Je to tvrdá levice. Plus, uh, le groupe de Madame Plus frakce paní Andrásenové. Kolik je to lidí? Počítala jste pana Kalfina, takže 14. Jean-Luc Dean do toho nešel. Kdo je proti? 18. Takže pravice zvítězila nad levicí. Tento poznací návrh byl zamítnut. E, Ostavec 13. Dva poznací návrhy. Helga v její absenci je zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Dva se zdrželi. Přijato. Nyní čtrnáctka, kompatibilní s třináctkou, je to poznací návrh Anny Jencenové, zpravoda je pro. Kdo je pro? Hodně lidí. Kdo je proti? Jedna, jeden. Zdrželi se. Je to přijato. Odstavec 14. poznávací návrh Ingeborg Gressle. U zpravodaje nadšení. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti. Zdrželi se? Dva se zdrželi. Je to přijato odstavci 15. Nejprve poznací návrh eh, An Jensenové. Číslo 16. Pravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti. Zdrželi se přijato. 17. která je kompatibilní s 16. a samozřejmě také se na bude vztahovat horizontální poznací návrh. Zpravodaji se nelíbí tento návrh, je proti. Kdo je pro? tak tentokrát už to není pouze tvrdé jádro levice. Seize. Qui est contre? 16. Kdo je proti? Osmnáct. Osmnáct proti, Těch je více než, šest, než těch 16, kteří byli pro, takže zamítnuto. Nyní k 17. číslo 18, paní Gresle. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo se odváží být proti? Paní Andrea Senová a liberálové jsou proti. Kdo se zdržel? Jeden. Většinou to bylo přijato. 19. Helge Triplové v souhlase 18 Zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti. Jeden, zdrželi se? Jeden se zdržel, přijato. Nyní k odstavci 18 číslo 20 Helge Triple. Máme tady změnu. Ústní poznací návrh zpravodaje, který by rád vysvětlil, eh, respektive vyjevil své překvapení. Pane zpravodaji. Pane předsedo, já si myslím, že všichni si to mohou přečíst sami, je to tady napsáno. A já bych prostě chtěl, aby se tady ta část změnila. Žádám o vaši podporu. Děkuji. Kdo je pro tento poznací návrh Helgy v této změněné podobě ústním návrhem zpravodaje? Kdo je pro? Mimochodem, fotografují si to koordinátoři, takže koordinátor EPP. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Přijato. Nyní odstavec 18a, nový, poznací návrh číslo 21, pana Haglunda, zpravodaje pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? jeden se zdržel, přijato. Nyní číslo 22 Helgi Triple. Spravodaj není příznivě nakloněn. Kdo je pro? Tvrdé jádro levice. Kdo je proti? Většina. Myslím, že je to jasné. Zamítnuto. U 21. dva poznací návrhy. Číslo 23 pana Portaše. Spravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je pro návrh pana Portaše? Pan Portaš snad bude pro. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Nikdo. Zamítnuto. Číslo 24 Helge Triple, který neodpadá, protože jsme odmítli 23, ale zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina. Děkuji, zamítnuto. Odstavec 22. Návrh číslo 25 eh, socialistů. Opět horizontální návrh se na to vztahuje. Zpravodaj se nepřeje ten, tuto věc. Kdo je pro? O něco více lidí než levice. Bude to asi 13, 14, 14 pro. Kdo je proti? Asi o něco více. 21. Zamítnuto. U odstavce 24 máme poznací návrh pana Portaše číslo 26. Kdo je pro? Zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je ve fanklubu pana Portaše? Děkuji. Kdo je proti? většina. Je mi líto, vážený kolego. A nyní můžeme nechat hlasovat o 27. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti. Zdrželi se? Nikdo. Přijato. Ustavce 26, návrh 28, Gorena Ferma, kdo je pro? Spravodaj je proti. a liberálové jsou také pro, takže to musíme spočítat. Deva, 19 pro, kdo je proti? 15. Tentokrát to bylo přijato. Blahopřeji jeho autorce. Ústavce 26 nemáme poznací návrh, ale zpravodaj žádá oddělené hlasování a dílčí navíc. První část zpravodaj je pro, ne? Micro, micro, mister. Musíte se zapnout mikrofon, pane zpravodaji. Já si myslím, že toto děčí hlasování by tady nemělo být, protože výbor přijal návrh na vynechání odstavce 26, protože jsem navrhoval, abychom tady nechali pouze druhou část. To byl původní důvod pro dílčí hlasování, ale výbor se rozhodl jinak proto si myslím, že i tato část padá. Takže tento poznací návrh odpadá, ale odstavec zůstává. Ne, naopak. Odstavec zmizel, byl vypuštěn, takže poznací návrh již je bezpředmětný. Není možné dělit ve dví něco, co neexistuje. Na tom se všichni shodneme, výborně. Takže odstavec číslo 28. Návrh číslo 29, zpravodaj je proti. Liberálové také. Kdo je pro? Je to opět tvrdé jádro levice. Kdo je proti? Ostatní, kdo se zdržel? Většina pro odmítnutí návrhu. není číslo 30. spravodaj Pan zpravodaj je proti, ale liberálové jsou pro. Budeme tedy muset sečíst hlasy. 17 pro. Kdo je proti? Osmnáct včetně Jean-Luca. A včetně paní Andrea Senové, která tady sehrává klíčovou roli a není mi vždy příznivě nakloněna. Ale nebudu z toho dělat osobní záležitost. Takže to bylo zamítnuto. A není pozměňovací návrh číslo 31 paní Gresle. Spravodaj je zjevně pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Přijato. Číslo 32 obohacen o ústní poznací návrh. Zpravodaj je pro. To je třeba říci. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden, dva proti. Zdrželi se? Nikdo? Přijato. Nyní odstavec 30, dva pozněcí návrhy, které se navzájem vylučují. Nejprve číslo 33. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Levice. Kdo je proti? zbylí členové. Zdrželi se? Zamítnuto. Tady můžeme hlasovat o 34. Co si o to myslí zpravodaj? Zpravodaj je pro. Ale, ale, kdo je tady pro? Je to návrh Helgy Triplové. Pro 34.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 16. Qui est contre 16. Kdo je proti? Donc... Tedy zamítnuto. Děkuji. A nyní Jak to vypadá s 35? -kou? Ano, ne, neodpadá, protože 33 jsme odmítli. Tedy hlasujeme o návrhu pana Portaše. Zpravda je proti. Kdo je pro 35? -ku? Levice, kdo je proti? Zbytek. Ehm, děkuji, zamítnuto. Ostavec 31. Dva pozňací návrhy, které jsou navzájem nekompatibilní. Nejprve hlasujeme o 36. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? o něco více než levice, paní Andrásenová, pan Morganty. Třináct pro, kdo je proti? Většina. Děkuji. Takže tento poznací návrh byl zamítnut a můžeme tedy hlasovat o 37. Pane zpravodaji, jaká je vaše pozice k tomuto návrhu? Ani Jensenové, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Díky. Zdrželi se? Jeden se zdržel. Přijato. Poznací návrh číslo 1. pana Maňky, zpravodaje pro, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Odsta- e, návrh číslo 38 Helge Triple. Pan zpravodaj si žádá o slovo. Eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl 38. paní Helge Triplové podpořit zazněla žádost ze skupiny konzervativců, aby byl před návrh, který by doplňoval tento odstavec. Já jsem slíbil, že v zájmu zachování zvyku, že ústní pozměňovací návrhy jsou předkládány zpravodaji, je to opravdu zvyk, není to psáno někde v našich pravidlech. Ale já bych chtěl tento zvyk zachovat a nechtěl bych tedy využít své moci k tomu, abych zanedbal návrh jiných skupin. Nicméně předkládám tedy tento ústní pozměňovací návrh, mám vůči tomu ale výhrady, protože si myslím, že je to tak trochu proti té gentlemanské dohodě kdy žádáme, aby se eh, na nás obrátili jednotliví eh, sekretáři s tím, aby nám vysvětlili eh, odůvodnění. Já si myslím, že z tohoto hlediska já jakožto zpravodaj nesouhlasím s tímto pozněvacím návrhem, ale myslím si, že by o tom všichni měli rozhodnout hlasování. V praktické rovině to znamená, že budeme mít dílčí hlasování o ústní pozměňovacím návrhu a potom budeme hlasovat o tom druhém návrhu a ten zpravodaj podporuje. Děkuji zpravodaji za, za to, že prokázal fair play. Tento ústní pozměňovací návrh vám byl rozdán, ehm, ale samozřejmě dám slovo tomu, kdo je jeho inspirátorem, tedy Jamesi Ellisovi. Eh, děkuji, ale ne. Jenom chci říci, že včera eh, jsme si uvědomili, že eh, to není úlohou zpravodaje, aby přeměl generální tajemníky všech tří institucí, aby nás informovali, ale že bychom měli eh, si požádat o informace o tom, co činí generální tajemníci v tom nesmírně složitém, není hospodářském prostředí, co tedy činí v oblasti řízení jednotlivých politik, které přísluší. Protože máme tady návrh pana Maňky číslo 40, kde hovořá, hovoříme o e, nových potřebách, e, o žádostech na případné nové potřeby, ale v příloze 4 jsou také zmíněny úspory a my na tom místě o úsporách nehovoříme. Takže já jsem e, prostě, pane zpravodaji, chtěl jenom, chtěl jenom připomenout, že v rozpočtovém výboru musíme klást stejnou váhu na úspory jako na nové žádosti o výdaje. Výborně, děkuji. Takže tady máme, máme text ústního pozměňovacího návrhu, jeho objasnění od zpravodaje, který předložil a který také vyjádřil své výhrady k obsahu. Nechám hlasovat nejprve o tomto ústním pozměňovacím návrhu, který doplňuje pozměňovací návrh číslo 38 a potom budeme hlasovat o 38. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Předložený zpravodajem s tím, že sám zpravodaj není pro jeho obsah. Kdo je pro? Samozřejmě James Ellis, pan Bege a Sidonia. Máme tady více lidí, kteří jsou pro. Je to poznací návrh, který jde napříč stranickým spektrem. A GUE také. GUE přišla na pomoc britským konzervativcům. I takové okamžiky zde zažíváme. Bon, To je úžasné. Kdo je proti? Děkuji. Takže vyhrála strana proti. Ale myslím, že tato diskuse byla užitečná. A nyní tedy ten doplněk byl zamítnut, ale nechám hlasovat o poznacím návrhu číslo 38 o tom původním, který předložila paní Tripl. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji vám, kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? A James také podle Fairplay hlasoval pro návrh paní Triplové, i když to nebylo doplněno o jeho ústní poznací návrh. A nyní číslo 39 socialistů. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Přijato. Jednomyslně. Číslo 40 pana Maňky. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Jeden se zdržel. Přijato. Číslo 41 pana Portaše. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Fanklub pana Portaše, který sahá na drámec GUE, ale není dostatečně početný. Kdo je proti? Ano, není dostatečně početný. Bylo to zamítnuto. Číslo 42 pana Maňky, zpravodaje pro. Kdo je pro? Díky. Proti? Zřeli se? Dva. Přijato. A konečně číslo 43 pana Maňky, ale jménem frakce SAD. Zpravodaje pro, kdo je pro? Díky, kdo je proti? Zdrželi se? Nikdo? Přijato. Jednomyslně. A na závěr hlasujeme o návrhu usnesení takto pozměněném. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi jste? Jeden. V GUE. Děkuji. Blahopřeji zpravodaji a děkuji všem poslancům a z celého srdce také všem našim spolupracovníkům. Ještě jsme to se nevyčerpali, nedokončili, protože ještě budeme hlasovat v plénu. A nyní musíme přesvědčit své politické skupiny, aby se připojili k názoru rozpočtového výboru, k jeho moudrému názoru. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní budeme pokračovat s hlasováním o rozpočtu. Je to bod 9. Zpráva Reimera Bögeho. Jde o změnu interinstitucionální dohody. To je logický důsledek, logický další krok. Musím tedy nechat hlasovat v odděleném hlasování, ale předpokládám, že to hlasování bude stejné. Kdo je pro? Všichni všichni ti, kdo hlasovali, stejně jako před chvílí, kdo je proti, opět titíž, kdo se zdržel, titíž. Takže identický průběh hlasování. Děkuji vám. Toto je bude pro desítku mobilizace nástroje flexibility, autor Reimer Böge, zpravodaj je pro. Eh, kdo je pro, titíž, kdo je proti, opět titíž, kdo se zdržel, Tak taktéž. Nyní k jedenáctce. Tady už je to jiná věc, tady zcela přecházíme na jiné téma a bavíme se o pozměňovacím rozpočtu číslo 10, lomeno 2009, ale ono je to propojeno, není to úplně jiné téma, protože stále jsme v tom balíčku pro financování rozpočtu pro rok 2010. Tady jde o škrtnutí prostředků na platby, na financování plánu obnovy. Nemáme zde houk, takže to navrhuje Geran. Eh, hlasuje se asi stejně. Ne, ne, Geran si chce vzít slovo. Náš pověřený zpravodaj. Ano, Jutta Hauk se omlouvá za to, že tady není, je v Africe a požádala mě, abych eh, poukázal na vysvětlující, vysvětlující prohlášení. Jsou zde některé body čistě technické povahy, povahy a některé věci se přímo týkají e, dohody o dohodacím řízení. Týká se to například toho Evropského plánu hospodářské obnovy. Jsou zde ale také některé problematické oblasti, kterým bychom se opravdu měli věnovat. Například jsme rozhodli vrátit 3,4 miliardy euro členským státům protože v některých částech eh, neproběhly odpovídající platby. Dále je zde velká kritika plateb z eh, části 1a 284. 224 to byla parlamentní priorita, ale ve skutečnosti eh, komise toto za prioritu nepovažovala. Evropská komise by měla zlepšit svou práci při implementaci eh, rozpočtových rozhodnutí. My si myslíme, že toto je jedna z důležitých témat, ke kterým se musíme vrátit v našem rozpočtu a v pouze eh, během postupu schvalování rozpočtu. Měli bychom se k tomuto tématu vrátit hned na začátku příštího roku. To je jedna z těch důležitých zpráv paní Hauk, tedy zpravodajkyně. Žádá také zjednodušení postupu, aby bylo usnadnění a aby došlo k usnadnění eh, prokazování eh, výdajů. Nicméně eh, navrhuje jako jedinou možnost stále schválit stávající návrh. Děkuji, Garane, za toto důležité upřesnění a za vaše vystoupení jménem Juty Hauk. Myslím si, že všichni se to velmi pozorně vyslechli, včetně stávajících a budoucích zástupců Evropské komise. James žádá o slovo k této věci. Chtěl bych navázat na něco, co řekl Goran k implementaci rozpočtu. Je jasné, že 3,4 miliardy, které nebyly využity, eh, tedy zkušenost je taková, že, že my máme strašně dlouhou sérii pravidel eh, využívání a realizace rozpočtu, což nám de facto brání opravdu využít prostředky v, určité, v určitých věcech. Takže možná, že bychom měli skutečně eh, finanční nařízení eh, jak si přeskoumat znovu, aby nám to usnadilo situaci, poněvadž my víme, že Eh, toto finanční nařízení bylo uvedeno v život za určitých podmínek a my skutečně potřebujeme, a lidé, kteří zakází rozpočtem, měli příslušnou svobodu to také plnit. Tak to je zásadní otázka. Garana Jamesa na tom shodují, je to zcela zásadní věc. Ingeborg se také poznamenala. Vyžádáte o slovo? Ano, pane zpravodaji. Jenom stručně, pane předsedo, jakožto stínový zpravodaj k minulému rozpočtu jsem chtěl říci, že my zaprvé navrhujeme, tedy podporujeme návrh, abychom to v této chvíli schválili bez pozměňovacích návrhů. A druhý bod, eh, věci, které zmínili moji dva předřečníci si skutečně vyžadují hlubokou analýzu. My jako poslanci bychom rádi poskytli více peněz, ale my eh, prostě nemáme úplně celkový obrázek. Někdy jsme příliš ambiciozní a pak komise nemá dostatečnou ambici naplňovat toto rozpočtové rozhodnutí. A my tedy bychom pak měli říct, že komise má de facto jenom řídit eh, to, co bylo uzákoněno eh, ze strany rozpočtového orgánu. Na druhé straně je třeba říci, že komise projeve dobrou vůli, že my jako zákonodárci máme eh, příslušné ambice, vodné ambice, přiměřené ambice, ale bohužel technické detaily nám neumožňují je naplňovat. Čili my bychom měli zaprvé dělat, tedy být reální v našich ambicích a e, za druhé bychom měli tedy tlačit na komisi, aby plnila to, co je uzákoněno v rozpočtové oblasti a za třetí je třeba přeskoumat e, technická pravidla. Tak, vynikající vystoupení stínového zpravodaje. Láslo jsem tady dnes přišel se svým vlastním stínem z loňského roku. Takže není po těchto důležitých vystoupeních, kdo je pro přijetí tohoto textu, který souvisí s balíčkem. Děkuji. Kdo je proti? Vy jste proti. Výborně. Dobře. Kdo se zdržel? Nikdo se nestržel? Je to tedy přijato. A teď už se ocitáme mimo prostor balíčku. Je to bod 12 pořadu dne. Jde o novou etapu v mobilizaci Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A je to Reimer Böge, který eh, před nás předkládá tuto věc. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové, jen velmi stručně. Návrh komise na mobilizaci globalizačního fondu jsme projednávali velmi zevrubně Kromě toho máme už v dispozici stanovisko výboru pro zaměstnanost, to máme v příloze Římská 1. Chtěl bych jenom zdůraznit, že v průběhu debaty na posledním plénu ve Štrasburku u předchozí mobilizace tohoto fondu jsme dali jasně najevo, že do budoucna očekáváme, že tato mobilizace se bude přikládat případ od případu, ale nebude se už spojovat několik věcí dohromady. Takže třeba případ, kde eh, který je možno rychleji rozhodnout, aby nemusel čekat na projednání případů složitějších. Komise nám to přislíbila do budoucna a já očekávám, že tento případ mobilizace, kdy jsou tady pojednávány tři žádosti současné, současně, že je to poslední případ, kdy se to dělá takto a do budoucna se to bude dělat jednotlivě. Dále, vzhledem k otázkám z minulého zasedání a také vzhledem ke komentářům výboru pro zaměstnanost, um, Tady jsme měli nějaké odpovědi také ze strany komise, týká se to případu Volva, kde jde o 1500 pracujících se 6400, že tady je 1500, těm je třeba pomoci. Výbor pro zaměstnanost ještě eh, nás ujišťuje, že eh, všechny požadavky byly splněny, ale žádá se zároveň více informací eh, o tom, kdo tedy, koho se to týká, počtu, který se to týká, zároveň počtu těch, eh, kterým bylo, byla poskytnuta pomoc, také z hlediska nebo ze strany rakouského návrhu. Jde o e, určité částky. V, v, v švédském případě to bylo 6,5 tisíce e, Eh, eur na jednoho postiženého, u, v rakouském případě to bylo 14 300. Čili my jsme toto debatovali už jinde a komise se pokusila zaujmout tomu stanovisko. Dále tady máme otázku firmy Helmans, Heymans eh, v Nizozemí. A v bodě 3 se zdůrazňuje to, aby finanční podpora nebyla vynakládána na ty záležitosti, za které zodpovídají příslušné podniky. A upozorňuje se na článek 12.4, kde se píše, že se žádá předložení eh, důkazů o tom, že příslušná kritéria jsou splněna a že nestačí eh, pouze ujištění příslušných orgánů, že e, je to v pořádku a v souladu a jako doplněk k dalším poskytnutým podporám. Čili toto bychom měli zohlednit a já si tedy myslím, že bychom e, měli jednoduše a prostě se tady teď chvíli věnovat otázkám a odpovědím. Děkuji. Chce někdo z kolegů vystoupit v této fázi? nebo ještě položit další dotazy komisi, případně ano, pan Fernanš. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct něco ke 12. Eh, a 13. Tady jde o financování Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci. To de facto měl být a je bod, eh, tedy fond, který cíleně zasahuje na podporu postižených pracujících, respektive propuštěných, zatímco sociální fond eh, se týká sociální soudržnosti a funguje spíše dlouhodoběji. Ty se tedy navzájem doplňují. Jsou to fondy, které je třeba pojímat jaksi zvlášť a myslím, že by bylo chyba eh, Eh, brát to tak, že tento fond by měl být eh, financován ze sociálního fondu. To tak není. Sociální fond je důležitý, jde o zaměstnanost a podobně. Eh, tento fond, sociální fond, dosud byl velmi úspěšný, ačkoliv je třeba se tu a tam zaměřit na formu nebo způsob využití, ale není možné opakovat to, aby Evropský sociální fond, jehož cílem je společenská soudržnost a který je fondem strukturálního charakteru, aby tento fond byl využíván v případech, kdy je třeba financovat jiný fond. A tím jiným fondem je právě ten globalizační fond, který je velmi cíleně zaměřený. Nicméně často k tomu docházelo Docházelo teda k tomu, že prostředky byly používány ze sociálního fondu pro potřeby globalizačního fondu. A já myslím, že to není správně. Já si myslím, že ten globalizační fond by neměl být na úkor toho sociálního fondu. Salvator Gariga? Pane předsedo, eh, k tomu, co řekl kolega Fernandeš. Já si myslím, že by skutečně bylo zajímavé, kdyby komise byla schopna uvést eh, číslo eh, o tom tedy, které částky, které jsme v uplynulých letech využili z globalizačního fondu, de facto měli svůj původ v Evropském sociálním fondu, protože já mám takový dojem, že to, co zde financujeme z fondu globalizačního, Eh, je financováno skutečně převody prostředků z fondu pro sociální soudržnost a to v podstatě jde proti smyslu. Já bych skutečně tedy rád viděl nějaké číselné doklady. Děkuji vám. Goran Ferm já si myslím, že to se týká také převodu 48 podle bodu 13 a jménem Juty a Hauk já bych řekl, že zcela souhlasím s tím, co řekli pánové Fernandeš a Gariga. To je skutečně problém a skutečně se provají transfery ze sociálního fondu. Nicméně Jutta Hauk v tomto případě nenašla alternativní možnost, eh, takže v tomto případě by výjimečně byla proto, abychom to takto schválili. Děkuji, takže tady zaznělo několik dotazů na adresu komise. Ve svých složkách máme stanovisko ke každému z těchto návrhů, ať už jde o Švédsko, to je Volvo, Rakousko, region Steiermark a Nizozemsko Heymans. Také máme ve složce písanou odpověď komise odpověď tady na otázky výboru pro zaměstnanost. A pokud jde o e, členské země, respektive požádám ještě komisi, zda by mohla ještě doplnit svoji odpověď. Můžete, prosím? Ano, děkuji, pane předsedo. E, k některým z dotazů, které zazněly. E, první otázka, zda můžeme potvrdit, že nyní už budou případy prezentovány, ty žádosti prezentovány samostatně. Ano, toto může komise potvrdit. Já si myslím, že v tomto směru by možná bylo užitečné eh, vést neformální vyměny, eh, tak abychom se dohodli na nějaké standardní, eh, standardní způsobu provádění těch žádostí, jejich prezentování, protože jde o žádosti o převod, které, jejichž počet se výrazně zvyšuje a má to tedy také dopad na způsob rozhodování. musí to být projednáno ve vašem výboru a tento čas je třeba také zohlednit, takže bylo by dobré nějak standardizovat ten postup, tak aby to usnadnilo přeskum a případné přijímání, eh, odsouhlasování těchto žádostí. Pokud je o otázku zda Fond pro přizpůsobení se globalizaci a jeho čerpání nejde na úkor eh, Evropského sociálního fondu. Tady si myslím, že odpověď je ne, protože ty prostředky eh, jdou, prostředky na Fond pro přizpůsobení se globalizaci jdou z rezervy, která je vepsána do rozpočtu na začátku roku, pokud jsou splněny podmínky podle interinstitucionální dohody. Tedy ty prostředky na závazky jsou z rezervy fondu na přizpůsobení se globalizaci. V tom samotném převodu eh, tady je to čerpáno ze, eh, z Evropského sociálního fondu, tam jde o prostředky na platby. Já bych za komise navrhoval, aby eh, ty částky, které byly čerpány v těch třech letech, po které fond funguje, kdybychom to uvedli v procentech, tak je to kolem 1% eh, celkového objemu plateb z ESF. A rád bych také tady uvedl čísla za ty tři roky o čerpání ESF. Tam bychom měli míru eh, využívání těchto prostředků na platby, která je o něco nižší než 100%. To znamená, že aniž bychom se červenali, můžeme říci, že prostředky na platby z ESF eh, tedy, že jejich čerpání nebylo nějak poškozeno tím, eh, že byl čerpán také fond na přizpůsobení se globalizaci. Ta, ta ta část toho ESF tedy neznamenala žádné, žádný negativní vliv. Takže pokud je o ta ujištění ze strany členských zemí, v tom smyslu, že opatření podpořena prostřednictvím Fondu pro přizpůsobení se globalizaci nebyla podpořena z jiných komunitárních nástrojů. Tady si myslím, že se počítá se vzájemnou důvěrou, která přece musí být základem spolupráce s členskými zeměmi a pokud by to bylo nutné, mohu vás obeznámit s dalšími podrobnostmi, ale v základě tedy to funguje na základě vzájemné důvěry. Na tomto základě je ten nástroj používán. Děkuji, pane předseda. Pane předsedo. Děkuji. Pan Godmanis si žádal o slovo. Chtěl jsem říct jenom to, když se zamyslím nad bodem 12 tak nebezpečí tady, pokud vím, spočívá v tom, a možná, že bych z toho vysvětlil také k bodu 15, pokud eh, globalizační fond eh, bude prostě chtít nějaké prostředky a nemáme na to speciální položku v rozpočtu, tak dříve nebo později eh, se ho to nasměřuje k penězům sociálního fondu. Je pravda, že 500 milionů, i kdyby se celá tato položka vyčerpala, tak eh, to zase není tak moc. Když se podíváme na prostředky, které jsou nevyplacené ze strukturální fondu. Třeba, kdybychom se podívali na minulé finanční výhledy do roku 2006, tak pořád k prvnímu eh, říjnu tam bylo snad 16 miliard eh, nevyplacených prostředků. Čili pokud nedojde k vyplacení, tedy k požadavku o vyplacení eh, peněz z globalizačního fondu a Eh, ty prostředky by nešly ze sociálního fondu, pak by se mohlo stát, že některé členské země by nesplnily své povinnosti. A pak bychom měli eh, míru čerpání ne 95%, jako máme teď, ale třeba 80-85% a tím pádem oni o ty peníze přijdou. Pokud by země svou finanční disciplínu eh, vylepšily, pak by se mohlo stát, že prostě nebude možné eh, používat eh, prostředku pro globalizační fond ze strukturální fondu. A otázka je, jestli se to tady zlepší, toto čerpání z tohoto globalizačního fondu, a pokud ano, pak možná z tohoto zdroje vůbec nebudeme moci čerpat, protože normálně globalizační fond nemá jiné zdroje. My prostě používáme peníze, které zůstávají e, ve strukturálních fondech a původně byly učeny státům, které ovšem nesplnily své závazky. A otázka je, jestliže tam bude e, zlepšená disciplína, pak my budeme muset eh, ty peníze řádně vyplatit a tím pádem budeme muset hledat peníze pro globalizační fond eh, někde jinde. Čili já, já nevím, jestli, jak to takhle má být dál. Je Děkuji, kolego. To je velice vhodná připomínka. Skutečně není možné financovat eh, fond na přizpůsobení se globalizaci, respektive můžeme to financovat jenom do míry, eh, do které nejsou čerpány prostředky ze strukturálních fondů. Stejně tak jsme v minulých letech financovali některé mimořádné výdaje mm, různými odlišnými způsoby, ať už šlo o projekt Galileo, nebo plán obnovy hospodářství, nebo mlékárenský fond, protože eh, do rozpočtu byly zapsány té částky, ale nebyly, nebyly vyčerpány v kapitole 2 zemědělství. Takže, pane zpravodaj, vyslechl jste si připomínky kolegů a reakce komise. Jaký závěr s vyvozujete? Also will ich natürlich... Tak především chci především nezdržovat v těchto třech případech mobilizaci globalizačního fondu. Já si uvědomuji, že tento týden já se také ještě budu, budu jednat s příslušnou pracovní skupinou z výboru pro zaměstnanost, která se tímto zabývá. A následně při vyhodnocování a přeskumu prostředků v tomto fondu eh, budeme muset se zabývat všemi otázkami, to znamená, na jakém základě se odehrává financování, jaký je vztah eh, těchto fondu eh, k fondu sociálnímu. To jsou všechno otevřené otázky, které bude třeba teprve projednat. My jsme před několika měsíci zjednodušili přístup k prostředkům z tohoto fondu Eh, a to bylo proto, že jsme zjistili, že eh, teoreticky disponibilní prostředky ani zdaleka nebyly vyčerpávány. A je tedy to nezávislé Eh, na té otázce, zda to mají tedy ze sociálního fondu nebo ze strukturálního fondu. Pravda je, že ve všech eh, rozpočtových kategoriích máme na příští rok poněkud eh, menší rezervy a polštáře, takže ta dynamika je trošku svázaná. Čili já bych navrhl, abychom těmto žádostem pro dnešek vyhověli, ale do budoucna budeme muset ty otázky, které tady právě zazněly, projednat. Děkuji vám. Et, et donc, euh... Děkuji vám a nechám tedy hlasovat o této věci a je to naposledy, kdy jedním jediným hlasováním řešíme vícero operací zároveň, vícero žádostí zároveň. Komise tedy nám v zásadě dala svůj souhlas a slib, že do budoucna se to bude brát případ od případu tak abychom se neodstli znovu v té situaci, kterou jsme zažili před pár týdny, kdy jediné rozhodnutí se týkalo dvou věcí, které spolu nějak nesouvisely a nevyvolily v nás stejnou reakci. Jedno se týkalo Belgie a druhé Irska. Takže kdo je pro toto rozhodnutí navržené naším zpravodajem? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo? Bylo tedy rozhodnuto takto. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní můžeme přistoupit k bodu 13. Za absence Juty Hauk chci poděkovat Geranovi za to, že ji zde zastoupí. První převod, který se nám zde navrhuje, číslo 48, které odpovídá tomu, co jsme právě odhlasovali. Bylo nám tady vysvětleno, proč je pro, kdo je pro tento převod. Jsou to titíž, předpokládám. Děkuji. Kdo je proti? Titíž, drželi se. Převod 48 byl schválen. A je zde další žádost o transfer eh, číslo 56. Ano? Je to jen velmi krátká připomínka. Tento transfer se týká povinných výdajů. Náš vliv zde není příliš velký, ale to jsou částky, které jsou potřeba bojovat, pro, kterými potřebujeme bojovat proti eh, situaci na eh, trhu s mlékem. Je možné to tedy oddodálit, ale hlasujeme, chtěli bychom hlasovat pro. Děkuji. Nikdo se nežádá o slovo, takže kdo je pro tento transfer navržený zpravodajkou? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo. Tento transfer byl schválen. Pan Ferm už 14 nic jeho nemá, takže číslo 14. Eh, ostatní díly rozpočtu, ostatní instituce. Rozpravodajem eh, je pan Levandovský a je zde nejprve eh, žádost o převod C22 pro parlament. Pane zpravodaji, prosím. Thank you, Děkuji. My jsme dnes během dopoledne doporučovali celou řadu věcí komisi a já bych rád navázal na to, co jsme mluvili, o to, o čem jsme mluvili na poslední schůzi, eh, Building Acquisition. My jsme říkali, že tam dáváme v podstatě zelenou tomuto, ale s podmínkou. Pan Lamasur adresoval Biru dopis, dostali jsme odpověď a zdá se, že naše podmínka na tref 1 byla splněna. Pokud jde o politiku eh, v oblasti budov, tak bychom měli začíst u C24, protože to se týká dalších eh, pořizovacích aktivit. Ty by měly být probírány v rámci politiky budov. C24 se totiž zabývá tím, jak dále naložit s rezervami v budovách. O tom již bylo na Beru rozhodnuto. Pane zpravodaj, promiňte, já vám navrhuji, abychom se zatím věnovali, respektive abychom tu 24, převo 24, který se týká budov, jejich pořízení v Budapešti, tedy pořízení nemovitosti v Budapešti, abychom to zatím ponechali stranou, protože se musíme zabývat eh, potom problematikou zprávy paní Holmajerové. To je pak další bod. A máme pozvaného příslušného místopředsedu parlamentu, je to pan Vidal Kvadras, který má na starost politiku nemovitostí, ten mezi nás přijde od 11.30 v 11.30. Takže pokud by vám to nevadilo, nejprve bych se raději, raději věnoval těm ostatním eh, žádostem o převod. Ehm, samozřejmě přizpůsobím se vašemu rozhodnutí. Můžeme tedy začít u C22, ale i v tomto případě se jedná o provedení rozhodnutí Byra, které žádá vyšší eh, vnější podporu v oblasti eh, IT. V rozpočtu máme téměř 8 milionů euro na tuto položku a žádáme o dodatečný milion 850 tisíc. V podstatě se jedná o závěry externího auditu. Jedná se o přesunutí datových center z Lucemburku a Bruselu mimo budovy Evropského parlamentu, což povede k odstranění eventuálních problémů s výpadkem elektrického proudu. Tyto věci jsou tedy výsledkem externího auditu. Na základě toho byly schváleny dvě studie, studie IMAS a studie WIFI. Zde se jedná zhruba o 250 tisíc euro a vůči tomu bychom neměli nic namítat, protože můžeme využít ještě existující rezervy, které nebyly vyčerpány na tyto dva programy, které jsou potřeba. Já mám tady obecně pozitivní stanovisko k těmto odůvodněním těchto převodů. Jedná se o posílení softwarových systémů a prosím, neptejte se mě na eh, detaily, protože já jsem ještě z doby před IT systémy, jsem tedy trochu jiná generace. Bien, merci, monsieur le... Děkuji, pane zpravodaji. V každém případě můžeme konstatovat v tomto sále, že eh, předsednictvo eh, dobře nakládalo eh, s těmi transfery, které jsme dříve schválili, takže ehm, a pan Levandovský skutečně navrhoval, aby byly uvolněny peníze na, eh, na prostředky pro čištění rukou, nyní v té chřipkové epidemii, ovšem ne na služby, takže nyní všichni máme na stolech eh, ty mokré ubrousky. Spravodaj eh, tady je přízně na kolem 22, ale pardon, ještě Vladimír Maňka, spravodaj pro rozpočet parlamentu, si přeje říct se nám svůj názor. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s panem Levandovským, ale mám ještě jednu otázku. I ten počítač, který tady mám, i ten mobil, já všude používám Wi-Fi. Ale vždy, když přijdu do jednacího sálu, tak tam Wi-Fi je. To je pro mě naprosto dostačující. Jestliže chceme tedy zadat studie na další možnosti využívání Wi-Fi, jestliže je to tedy proto, abych já mohl mít Wi-Fi na chodbě mimo kancelář a tato studie bude stát 250 tisíc, tak já nevím, kdo potřebuje chytat Wi-Fi na chodbě mimo kancelář. Stačí to přeci všude tam, kde se pohybujeme a tak to v současné chvíli je. Chtěl bych tedy vysvětlení, co chceme ve skutečnosti pomocí této studie, pomocí dalšího Wi-Fi dosáhnout. Děkuji. Très bien, je vous remercie. Euh, le directeur général... Děkuji. Příslušný generální ředitel je přítomen a jistě nám odpoví na tuto otázku, ale mám ještě žádost o slovo pana Haglunda. Děkuji, pane předsedo. Já zcela jistě souhlasím s tím, co právě říkal pan Maňka. Já jsem z té generace, která je přesvědčena o tom, že Wi-Fi by měla být všudy přítomná, stejně jako elektřina nebo ostatní eh, zdroje. Jsem tedy rád, že se snažíme zlepšit tuto situaci, eh, protože pro celou řadu lidí, kteří jsou zvyklí Wi-Fi využívat, eh, ještě využívání Wi-Fi v minulosti byl problém v parlamentu. Myslíme si, že je tedy důležité, abychom tuto technologii měli dostupnou ve všech budovách. Politické skupiny se budou zapojovat do těchto studií a do těchto projektů a proto bych se chtěl zeptat pana Levandovského, zda se stále počítá s tím, že politické skupiny by v těch takzvaných projektech byly eh, zapojeny. Děkuji, vážený kolego. Eh, přeje si pan generální ředitel eh, vnést to věci jasno? Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi několik upřesnění. Předsednictvo je rozhodlo, na žádost eh, místopředsedy, že provedeme studii o rozšíření Wi-Fi. Ta studie se týká konkrétních opatření eh, budovu po budově. Jde tedy o budovy parlamentu. A je to studie konkrétně zaměřená na to, kde bychom mohli umístit antény, tak aby pokryly ten potřebný prostor, ale zároveň to pokrytí nebylo zbytečně nadměrné. Samozřejmě potřebujeme obě Eh, místnosti pro plenární, oba sály pro plenární zasedání mít pokryty Wi-Fi ve Štrasburku a v Bruselu. Eh, předsednictvo zatím v této věci nerozhodlo, ale už se objevila žádost, takže na to se také připravujeme. A samozřejmě politické skupiny do toho mohou být zapojeny, pokud eh, do té studie, pokud chtějí zjistit, jak by to vypadalo s pokrytím jejich prostor. Děkuji. Mohu vám potvrdit, že politické skupiny chtějí být zapojeny do této studie. Tady si myslím, že mohu mluvit za všechny politické frakce. A také budu hovořit za mladou generaci. Wi-Fi potřebujeme všude, včetně pléna. Pan zpravodaj, po těchto vystoupeních, jaké je vaše stanovisko? Thank you for the, for the explanation. Děkuji za toto vysvětlení. Já jsem tyto věci zapomněl doplnit, ale je pravda, že musíme dohlížet na výsledky těchto studií a politické skupiny by měly být zapojeny do eh, prováděcích opatření těchto výsled, těch výsledků. Proto doporučuji, je moje doporučení pozitivní. Děkuji, takže kdo je pro tuto žádost o převod číslo 22? Navrhuje to zpravodaj s těmi ústními připomínkami, které se zazněly. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Socialisté se zdrželi. Děkuji. Tento transfer byl schválen. A nyní návrh převodu to výbor regionu. Prosím, pane zpravodaji. Návrhy výboru regionu a VHSV e by měly být probírány společně, protože se jedná o stejné téma. Jedná se o obnovu počítačů. Počítá se s snížením počtu počítačů o jednu čtvrtinu a my jsme o tom mluvili již naposledy. Otázky počítačů jsme oddělili od ostatních žádostí o převod eh, těchto dvou institucí. Máme již eh, dodatečná vysvětlení, ale nemůžu souhlasit s tím, když eh, výbor regionu tvrdí, že v roce 2010 mají k dispozici méně peněz než v roce 2009 pokud jde o alokaci prostředků na zpracování dat, e, údržbu, tak tento, tato položka je větší než v roce 2009. Je zde ovšem jedna e, věc, která by nás měla přesvědčit. Určitě si pamatujete, pane přece, že obě instituce přispěly 2,5 milionu eury na úsporách během dohodovacího řízení tato úspora byla součástí toho zázraku, ke kterému došlo pod kapitolou 5, nebo v okruhu 5. Já si myslím, že celkové úspory jsou mnohem větší a proto bychom mohli přistoupit na tu žádost výboru regionu, pokud jde o počítače, tam se jedná konec konců o 300 tisíc euro a pro výbor regionu je to v té pro eh, eh, sociální ekosok eh, je to pouze 50 tisíc. Myslíme si, že tedy tento plán na obnovu počítačů je s přihlédnutím toho, že nám to pomohlo eh, dosáhnout dohody v dohodovacím řízení akceptovatelný. Euh, Děkuji, pane zpravodaji. A to řešení, které navrhujete, tedy spočívá v tom, že řekneme oběma institucím, eh, vzali jsme peníze, abychom dosáhli dohody s radou. Schvalujeme vám, abyste s těmi málo penězi, které vám zbyly, potom, co jsme vám část odebrali, abyste se s nimi nakládali, jak si přejete. Myslím, že mladá generace opět bude nadšená z toho, že tyto prostředky budou věnovány na nákup eh, informačních technologií, těch nejmodernějších. Už se někdo nežádá slovo, takže nechávám hlasovat o těchto dvou převodech zároveň, protože je to stejná problematika. Kdo je pro? Kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo. Takže převody DEC 1 a DEC 2 týkající se výboru regionu a hospodářsko-sociálního výboru e, jsou přijaty. S výhradou 24 tedy už nemáme žádné další žádosti o převod, 24 se ještě za chvíli vrátíme. A nyní bod 15 našeho pořadu dne. Provádění politiky soudržnosti. A tady je to pan Gormanis, který nás seznámí s aktuálním stavem na základě zprávy od komise. a uvede stručnou výměnu názorů. Prosím, máte slovo, vážený kolego. Děkuji. Budu, doufám, stručný, ale není to zase tak jednoduché. Já jsem také náhradníkem ve výboru Regi a vím, jak je to někdy bolestivé, když není dostatek financí, když peníze neplynou tak rychle, jak by měly, když se musíte zabývat celou řadou dalších dodatečných postupů. Z rozpočtového úhlu pohledu se na tyto věci ale díváme úplně jinak. Peníze budou alokovány na základě Eh, nařízení 1083 z roku 86. Každý, kdo chce pochopit jednotlivé postupy, si toto nařízení musí přečíst. V roce 2009, konkrétně v Dubnu, došlo ke změně to nařízení, to bylo také schváleno komisí a změna spočívá v tom, že eh, eh, zálohové platby budou navýšeny a to jak pro regionální fond, tak pro eh, sociální fond. Jednalo se o 2, respektive o 4 pro 2009, ale to se netýkalo fondu soudržnosti. Z rozpočtového hlediska zde existují některé problémy. Jestliže oddělíme minulost, budoucnost a přítomnost, co je tedy minulost? Je to období 2000 až 2006 a my platíme peníze členským státům na základě principu rollover, tedy že uhradíme prostředky, které oni vynaložili. Pro sociální fond a regionální fond jež lhůta uplynula, to bylo 1.1.2009. 2009. Jestliže veškerá dokumentace nebyla předložena komisi formálním způsobem, nemají členské státy nárok na peníze. Musíme se zeptat komise, je to tak správně, anebo je možné tuto lhůtu ještě prodloužit pro země, které nestihly podklady eh, předložit. Jestliže totiž dojde k tomuto odkladu, tak musíme počítat s odpovídajícími prostředky a může se jednat až o 6 miliard euro. To není málo. Pardon, 16 miliard. U fondu soudržnosti je situace jiná, protože tam je lhůta 31.12.2010. To znamená, že od roku 2006 existuje ještě čtyři roky, kdy je možné žádat komisi o úhradu nákladů. Proč mluvím o minulosti? Podíváme-li se do minulosti a do budoucnosti, tak zjistíme, že některé země opravdu nesplnily povinnosti. Já je nebudu jmenovat, Ale já, když jsem tuto informace zjistil, tak jsem se musel velmi bedlivě těmito informacemi zajistil, zabývat. Pokud jde o minulost, tak eh, obyčejně dochází k proplacení až 95 eh, dochází k vyplacení až 95 eh, nákladů. Máme zde ještě některé částku v rezervě, která je vyplacena ze strany komise později. Podíváme-li se Ovšem na ty, kteří nesplnili pravidla, tak některé země čerpají pouze 88 nebo 86 tedy zhruba o 10 méně, než co je potřeba proto, aby byly splněny všechny hlavní podmínky. Pokud jde o sociální fond, Některé země dosáhly hranice pouze 73%, je to tedy o 22% méně, než co je nutné. Chtěl bych tedy říci, že otázkou zůstává, co uděláme s těmi zbývajícími finančními prostředky. Část těchto prostředků musí být vynaložena na projekty soudržnosti to komise předloží konkrétní návrhy do konce příštího eh, roku a nebo komise se rozhodne pro sociální a regionální fond prodloužit lhůtu a potom tyto peníze budeme ještě potřebovat na úhradu nákladů a to je velmi zásadní rozhodnutí pro rozpočet. Podíváme-li se také na ty ostatní fondy, tedy nikoliv na sociální fond. Sociální fond má úzkou eh, návaznost na ten globalizační fond. Ale regionální fond například, tak je jasné, že ve finančních výhledech na rok 2000 až 2006 stále ještě jsou země, které dosáhly naplnění 86 nebo 87 místo plánovaných a potřebných 95 Existuje ještě takzvaná městská iniciativa, Urban Initiative, to znamená používat některé finanční prostředky na rozvoj měst. Tento program má ještě horší výsledky než regionální fond. Je to 80 nebo 82 Plnění je tedy horší než ve sociální fondu. Není to tedy pouze otázka jakýchsi prodlužovacích podmínek kvůli byrokratickým záležitostem. Ne, je to prostě kvůli tomu, že nebyly splněny základní podmínky. Eh, fond pro rybolov to není velký fond, ale místo 95%, eh, někdy je to 85 nebo 76% plnění. Některé země prostě nesplnily své předpoklady o zásadní procento a pro nás je to důležitá otázka, musíme si uvědomit, bude to tedy v budoucnosti rezerva, protože k proplacení již nedojde, nebo dojde k povinnostem v budoucnosti proplatit něco, co nebylo předloženo ve správném čase. To je velmi závažná otázka, protože to má rozpočtový dopad. Podíváme-li se na stávající situaci, tedy ani do minulosti, ani do budoucna, tak musíme eh, vycházet z informací, které jsou v Kobu News. Země potřebují tyto finance pro schválení celkového rámce, to je důležité. Za druhé je důležité schválit eh, systémy na eh, řízení a kontrolu, takzvané management control systems může dojít k tomu, že eh, povinná míra bude letos naplněna, ale to mluvíme o období 2007 až 2009, tedy o dvou, respektive třech letech. Toto je ale formální přístup. Další věc jsou velké projekty. Co jsou velké projekty? Máme asi 989 velkých, progra- velkých programů ve všech zemích a všech operačních programech. Z těchto 989 velkých programů bylo asi 150 předloženo eh, komisi a asi 45 z nich bylo schváleno. Znamená to, že procento schválených programů je zhruba 5%, velmi nízké. A peníze v takovém případě již nebudou uhrazeny nebo převedeny. Země ovšem se nemusí držet tak vysokého čísla, mohou předložit nižší počet a otázka je, kolik projektů by v takovém případě schválila komise. E, zde ta situace není tak jasná jako v případě Management Control Systems. Peníze je také potřeba na uhrazení studií, které již zadaly a zaplatili členské státy. Poslední informace mám z listopadu. Jaká tedy bude situace ve všech fondech? Se platí zhruba 20 financí, které členské státy uhradily a předložily komisi. Některé země jsou ale na úrovni 14 nebo 15 Některé země eh, jsou na úrovni 41 nebo 47 Jsou zde tedy obrovské rozdíly. Vzhledem k tomu, že každý členský stát musí podat vyjádření v roce 2009, respektive na konci tohoto roku, jakým způsobem tyto finance jsou využívány a komise v dubnu příštího roku tyto eh, prohlášení bude vyžadovat, může dojít k tomu, že do konce letošního roku budeme mít ještě základ pro to, abychom dosáhli lepších výsledků. To znamená do budoucnosti platby, které budou požadovány. Otázkou je, zda jsme na to již připraveni. Jsme připraveni na to, abychom v budoucnosti měli zrychlený proces vyplácení. Když budu mluvit o jednotlivých fondech zvlášť, tak opět zjistíme obrovské rozdíly Například v sociálním fondu je tato část eh, proplácení až 49%, ale někdy 13%, což je čtyřnásobek. To není správně. Také v regionálním fondu některé země čerpají až 56%. To jsou tedy prostředky, které jsou převáděny. To může být až 4,5 miliardy Ale 4,5 miliardy to v podstatě nic není, protože celková částka je přes 200 miliard. To, co ve skutečnosti je tedy vypláceno, to je opravdu velmi málo. Otázkou tedy je, zda členské státy počítají s filozofií N plus 2. Některé země mají prostě podstupují to riziko, že parlament, komise nebo rada neodloží tuto lhutu pro předložení eh, odpovídajících dokladů, tak o tyto peníze členské státy prostě přijdou. V některých případech se jedná až eh, o 900 milionů. Nebudu tyto země jmenovat. Pokud je o fond soudržnosti, tak tam se eh, jedná o největší částky a i tam jsou obrovské rozdíly. Některé e, země mají čerpání 9% a některé 16%. Je to tedy obrovský problém. Problém můžeme, problémy můžeme rozdělit do tří částí. V některých část, e, případech komise neschvaluje MCS, tedy Management Control Systems. V případě, že totiž komise neschválí MCS, tak není možné pokračovat v dalších fázích. Je možné, že některé země budou delegovat tuto, tyto úkoly na soukromé entity. Jestliže to ale komise neschválí, tak to bude obrovský problém. Já ani přesně nechápu, tom, co se rozum, tomu, ne, nerozumím tomu, co se chápe těmi zprostředkovateli. Jestliže to komise neschválí, jak to ve skutečnosti řeší náš problém. Jiné země nemají dostatek IT vybavení nebo systému na to, aby ve skutečnosti byli schopni s komisí komunikovat. Není to tak, že bychom posílali balíky dokumentů komisi. My potřebujeme mít systémy na výměnu informací a také na podporu nejrůznějších operačních programů, eh, management control systems a tak dále. Jestliže ovšem tyto dokumenty nebo tyto informační systémy nebudou mít odpovídající kvalitu, tak to komise opět zamítne. A takováto situace opravdu v některých členských státech existuje. Já si pamatuju ještě dobu, když jsem byl na druhé straně toho, toho hřiště, když jsem byl ještě premiérem. Vím, jak to bylo hrozně těžké získat alespoň částu ku nebo dosáhnout to čerpání ve výši 95%. To bylo opravdu velmi obtížné získat to ve všech fondech. Když to splníte, tak, si, tak jako tak můžete být jistě, že v novém finančním výhledu dojde eh, alespoň k nějakým drobným spožděním. Uvědomme si, že my nyní čerpá, máme vyčerpáno zhruba 4 miliardy z 200 miliard. To znamená, že nás čeká opravdu ještě spousta práce. To je práce zejména z hlediska rozpočtu. Já si myslím, že my od komise potřebujeme. Za prvé, jasnou odpověď na to, co se stane s neproplacenými 16 miliardami, které nebyly proplaceny. Máme tuto částku ještě olokovat na budoucí platby, anebo nikoliv může dojít k situaci, že během velmi krátké doby budeme muset vyplácet eh, částky, které byly určeny na období 2000 až 2007 a budeme je vyplácet až v roce 2009 nebo 10. Budeme mít na to dostatek peněz? A za další se musíme také zeptat, zda takováto spoždění v členských státech budou ještě vůbec někdy proplacena. Někdy se vina hází vždycky na EU kvůli tomu, že tam je byrokracie a tak dále, ale je, faktem je, že některé země plní eh, tyto povinnosti velmi dobře a jiné země nikoliv. Není to tedy otázka byrokracie je nutné kontrolovat jednotlivé fáze čerpání, protože když k tomu nedojde, tak budeme mít obtíže vysvětlovat, na co a kdy byly finanční prostředky vynaloženy. Já získám informace měsíčně, ptám se, co bylo tedy uděláno s těmi v uvozovkách peněz v minulosti, z minulosti a faktem také je, že jsou zde obrovské rozdíly. Možná to není rozpočtová otázka nyní, ale dříve nebo později to bude mít dopad na rozpočtové platby. Děkuji. Merci, eh, monsieur le rapporteur permanent. Děkuji, pane stálý zpravodaji. Děkujeme za toto vynikající expoze, které bylo také nesmírně přesné a za vaši podrobnou analýzu. Chci připomenout, že k této výměně názoru jsme přistoupili na základě ehm, toho, že před rokem na návrh mého předchůdce Remera Begeho Evropská komise souhlasila s tím, že každý měsíc nás bude informovat o stavu e, schvalování a provádění Eh, manažerských a kontrolních eh, řídicích systémů pro hlavní projekty eh, ve fondu, fondu soudržnosti a strukturálních fondů, tedy je to rozpočtová kapitola 1b, protože jsme konstatovali, že existovaly určité odlišnosti v jednotlivých členských zemích a že docházelo někde k opravdu velké míře nečerpání prostředků. Takže to je téma, kterému se budeme věnovat pravidelně a eh, v určité chvíli, jak řekl pan Kodmanis, bude třeba se jaksi politicky vyslovit eh, jak k rozpočtu, tak možná eh, k, těm, k tomu postupu a jak také bylo navrženo, mohli bychom využít peer review pro země, které tak, aby Země, které to spravují dobře, mohly poskytnout své zkušenosti těm, kterým se to daří méně. Ehm, pan Godmanis tady neuváděl konkrétní jména těch zemí, které mají špatné výsledky, ale když se podíváme do toho dokumentu, tak můžeme s překvapením konstatovat, že tady nejde o země, které nedávno vstoupily do Unie, ale že tam jsou někteří již letití členové Evropské unie, kteří z důvodu politické, administrativního uspořádání právě se ocitají mezi zeměmi, které špatně čerpají tyto prostředky. Takže je tady mnoho podnětů k zamyšlení. Nechci tomu věnovat příliš mnoho času, protože nás čeká ještě důležitá diskuse o politice v oblasti nemovitostí. A samozřejmě k tomuto tématu, které jsme právě eh, diskutovali, se můžeme každý měsíc vracet. Mám tady tři žádosti o slovo. Poprosím vás, kolegové, o relativní stručnost. Nejprve Ingeborg Gressle. Vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Eh, velmi stručně. Dnes odpoledne 15.30 eh, v výboru pro kontrolu rozpočtu bude regionální komisař Semeky hovořit o vynakládání prostředků svojím, eh, z fondu soudržnosti, čili takovéto debaty se tam také povedou. Zvu vás všechny. Děkuji ti, Inge, pan Kozolino. My eh, musíme rozlišovat mezi eh, dvěma otázkami. Máme staré programy, tedy eh, v rámci 2000-2006 a kromě toho, eh, že máme tedy ten výsledek, to je těch 16 miliard, to opravdu je hodně. A teď máme novou, nové období a ty programy se nyní tedy připravují v českých zemích. A já myslím, že bychom se měli spíše zabývat tou druhou otázkou, tedy toho nového. Ta data, která tady zazněla, nejsou nějak překvapivá. Za poslední dva roky, a já se tady opírám o vlastní konkrétní zkušenost za toto období, my jsme tedy měli obrovský jeden velký program, jehož hlavním cílem bylo utratit prostředky, poněvadž my jsme všichni byli posuzováni podle toho, kolik prostředků dokážeme utratit a přidělit. Ale současně s tím eh, my jsme eh, ten systém měnili, eh, zaváděli jsme jiné kontrolní mechanismy, které tedy museli splňovat kritéria fondu soudržnosti, čili to vůbec nebylo jednoduché. Ono nás to de facto zdrželo o celý rok, tady to zavádění těch eh, kontrolních programů. Čili to je skutečně velké téma, které také reflektuje to, že je třeba vést komisi s komisí a s radou členské země eh, v období, kdy máme ekonomickou, ale i sociální krizi, by samozřejmě měly být schopny vynaložit více prostředků. Na druhé straně ovšem existují organizační potíže, které musíme řešit, aby bylo možné utrácet větší množství prostředků. Takže Eh, v souladu s tím, co tady už zaznělo, myslím, že bychom skutečně měli eh, této klíčové oblasti, oblasti soudržnosti, eh, věnovat nezmenšenou pozornost. A je to vlastně věc, kde možná občané se v tom tak docela nevyznají. Jde nejenom o nezaměstnanost, ale měli bychom se tady zaměřovat nejenom na množství vynaložených prostředků, ale také na kvalitu tohoto vynakládání. A měli bychom tedy eh, v souladu tedy s tím zavést i jakási kvalitativní kritéria. Děkuji, vážený kolego. I vy kladete důraz poukazujete na velmi důležité téma. Došlo ke eh, změně postupu a ten váš obraz dvou automobilů, který jste použil, kdy jeden vyhraje Formule 1 a druhý eh, Paříž Dakar, tedy cestu pouští, to samozřejmě není to tež. A navíc eh, všichni jsme naráželi na tento problém během finanční krize kdy jsme potřebovali podpořit nebo oživit eh, naše ekonomiky. Zjistili jsme, že je velice obtížné urychlit eh, projednávání eh, návrhů a uvolňování prostředků ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti, protože ta pravidla jsou velmi striktní. A my se účastníme vlastně velkého politického paradoxu, totiž že v rozpočtu pro rok 2010 oficiálně na plán obnovy je vyčleněno pouze 2 miliardy 400 milionů eur. A všechno to, co vlastně přispívá oživení ekonomiky, je to ostatní, zejména kapitola 1b, než ta, to maličké zaštěžení prostředky přímo v té sekci věnované plánu obnovy. Takže není Laslo. Děkuji, pane předsedo. Mám jeden komentář a jeden návrh. Ten komentář zní takto. Eh, nízké utrácení, nedostatečné utrácení těchto prostředků je nebezpečím pro budoucnost politiky soudržnosti. Máme neoficiální dokument a podle něho my se musíme eh, potýkat s novými ambicemi, tedy s ambicí eh, vynakládat více a vymýšlet nové a nové programy. Čili my nebudeme mít celkem více peněz, ale eh, peníze budou čerpány z politiky soudržnosti nebo z politiky zemědělské. A já souhlasím s tím, že Evropská unie bez politiky soudržnosti nemůže existovat, čili my bychom měli být této politice příznivě nakloněny bez ohledu na to, zda jsme čistými plátci nebo čistými příjemci. To je jedna věc. A druhá věc, my teď nemáme čas se pouštět do složitých debat, ale máme zde nebezpečí, zde v rozpočtovém výboru, že my si na jedné straně budeme stěžovat, že členské země neplní své povinnosti, že komise je příliš byrokratická a tak dále. A výsledkem bude co? I když Tedy je možné, je užitečné debatovat o tom třeba každý měsíc, ale potřebujeme zpětnou vazbu. A to se dostávám ke svému návrhu, abychom každý rok uspořádali setkání s, roz, s šéfy rozpočtových výborů národních parlamentů. Toto je taková příležitost, kdy možná, že nepřijde přímo předseda nebo ne samotný předseda, ale další členové. A já si myslím, že pokud bychom si toto stanovili jako pevný bod na programu a jestliže bychom měli možnost eh, se všemi ze všech zemích tedy hovořit o tom, jaké eh, jsou tady potíže, tak to by bylo užitečné. My jsme před několika lety, respektive já jsem se to účastnil, my jsme Eh, se písemně dotázali komise, jakým eh, způsobem kontrolujeme platby, které dáváme na zálohách. Čili to jsou jakési skoro dárky a eh, po dvou letech by příjemci měli doložit, jak s těmito penězi naložili. A mě by zajímalo, jak to vlastně funguje, jaké je využití, poněvadž větší část těchto peněz jde na záloh, na zálohách a de facto neúčtuje se na to ani žádný úrok nebo nic podobného, čili skutečně jak to vypadá potom v reálu, jakým způsobem se tyto peníze využívají, protože naším cílem je tyto peníze dát na hospodářskou obnovu. A tady nejde jenom tady o to, aby se jaksi dorovnávaly deficity národních rozpočtů. Čili to je věc, eh, kterou bych rád později debatoval důkladněji. Eh, Děkuji za tyto konkrétní návrhy. Já se k tomu za chviličku připojím. Ještě další řečník, poslední. Já taky, eh, pane předsedo, bych podobně jako kolega Kocolina, mám zkušenost s řízením v, tedy v příslušných programů. A já bych tedy rád navrhl eh, panu zpravodaji, aby se také věnovala pozornost eh, operačním programům eh, v regionu v rámci politiky soudržnosti. To je také důležitá věc. Poněvadž všechny tyto programy byly schváleny ještě před krizí a e, mnohdy šlo o programy nebo projekty, do kterých byly zapojeni také zapojeny privátní subjekty, které teď mají potíže s financováním. Na e, druhé straně e, by bylo lepší, kdybychom urychlili postupy pro úpravy programů, protože velice často je problém v tom, že převod prostředků z jedné programové oblasti do druhé je spojen se zlouhavým byrokratickým eh, procesem, který také zpomaluje vynakládání prostředků. Děkuji, jenom velmi stručně, pane Gormanisi. Já bych ještě doplnil dvě věci k tomu, co bylo právě řečeno. My určitě eh, máme eh, jaksi určitý prostor, ale nemůžeme podle finančního nařízení převádět prostředky z jednoho fondu do druhého. To ne. Pokud tedy jste úspěšní, je všechno v pořádku, ale pokud nejste úspěšní, pokud máte tedy operační program schválený z doby před krizí, tak eh, tam je určitá možnost eh, redistribuce těchto prostředků. Čili může to, ale musí to být tedy v rámci programů, které jsou buď všechny v politice soudržnosti, nebo všechny tedy eh, v sociální oblasti. Čili určitá možnost tady je. Druhá věc, ale já se domnívám, že rozpočtové problémy nastanou kvůli krizi v tom, že vlády mají k dispozici platby z EU a postup je takový. Na začátku programu já jako podnikatel vyhraji soutěž, já nedostanu e, žádné peníze. Možná ano, jsou tady ty zálohové platby, to ano. Ale já musím nejdříve tedy prostředky e, zhotovit ten projekt a teprve potom můžu požádat o proplacení. A potom teprve Evropa eh, to vyplatí, vyplatí prostředky vládě. Ale problém je v tom, že pokud banky nebudou ochotny poskytovat úvěry, nebudou mít podnikatelé eh, dostatek prostředků a celé to zamrzne, aniž by do toho zasahovala nějaká byrokracie. Já jsem o tom hovořil s paní Hybnerovou. Eh, toto se děje v některých zemích a ono se to řeší tak, že oni si vezmou peníze z refinancování a přímo poskytují půjčky na příslušné projekty, což je všem poněkud nebezpečné, protože je to nestandardní postup. Když ovšem se začne využívat, jak se to děje, to refinancování, to jsou tedy, pokud budou z tohoto přímo poskytovat půjčky, tak to bude mít skutečně vliv na jejich rozpočtový deficit. A vlády se do tohoto pouštějí, dokonce si upravují zákony v tomto smyslu. Já nevím, eh, jak se k tomu má postavit EU, poněvadž podle finančního nařízení není to úplně eh, bezpečná cesta. Ale prostě je to jakási náhražka toho nedostatku kapitálu v privátní oblasti. Čili toto by skutečně mohlo se nějakým způsobem promítnout do rozpočtových problémů členských zemí, ale já nevím, v jakém, eh, v jakém rozsahu eh, se to děje. Děkuji mnohokrát. To je opravdu nesmírně zajímavá diskuse. Bohužel nemáme čas dát ani slovo komisi, protože skutečně se budeme muset věnovat těm projektům v oblasti nemovitostí, které jsou velmi důležité. Ale já bych navrhoval, protože se tady jedná o věc, jak nám připomněl zpravodaj a další, kteří vystoupili. Jedná se o věc, která vlastně je jádrem komunitární politiky a rozpočtových principů, že eh, strukturální fondy a fond soudržnosti eh, kapitola 1b budou představovat 40 celého rozpočtu Unie. Je tedy třeba skutečně svoji eh, analýzu maximální měrou zaměřit právě na tuto oblast. Já bych navrhoval, aby pan Kodmanis eh, spolu eh, s dalšími, budou-li se to přát, vypracoval písemný dotazník, písemný tedy soubor otázek eh, učených komisi, a to ve spojení s naším zpravodajem pověřeným pro rozpočet pro rok 2011. A na základě písemných odpovědí komise zorganizujeme slyšení a výměnu názorů. Nejen tak, jak jsme to dělávali v minulosti eh, s těmi hlavními komisaři a eh, příslušnými generálními řediteli, ale také, to bych navrhoval, abychom přizvali také zástupce národních parlamentů ze zemí, které se to budou přát. A buď to se tady hodně ponaučíme, eh, protože to bude dobře probíhat, anebo to moc dobře neproběhne a vyvodíme jedno, dvě doporučení. Takže já bych navrhoval, abychom tímto to zatím uzavřeli a přistoupili k bodu 16. Já chci poděkovat naší zpravodajce paní Holmajerové za její velkou trpělivost, protože vím, že mnoho pracovala na dvou velmi, velmi odlišných návrzích dvou velmi odlišných institucí. Nejprve je to, eh, eh, je to Centrum pro eh, ISPRu a za druhé je to Budapešť, tedy dvě magická místa Evropské unie. Drahá Moniko, odprezentuj nám prosím tu ISPRu. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, jsou to opravdu nádherná místa, o nich dnes budeme debatovat. A jedná se současně o zcela odlišné postupy. E, tak to první, e, ti, kteří jsou tady déle, už to znají, já bych se na to nechtěla zvykat. A konkrétně jde o to, že podklady pro velice složité téma eh, budování dovou eh, budov pro eh, výzkumné zařízení ISPRA, tedy Evropské komise. Tyto složité podklady jsem dostala velice, velice pozdě. To skutečně není dobré a já bych eh, toto de facto chtěla eh, dát na vědomí komisi, poněvadž eh, v nejbližší budoucnosti se o tom budeme muset bavit, zejména v souvislosti s tím, kdy půjde o schvalování nového rozpočtového nařízení, finančního nařízení nebo do rozpočtového řádu. Čili eh, jde o to, abychom měli dostatek času na to, abychom se mohli taky vyjadřovat obsahu těch projektů a tak dále. Z tohoto důvodu skutečně bude třeba eh, dospět k nějakým změnám postupu. Nyní jde o ISPRA. ISPRA to je třetí největší sídlo komise po, Lucemburg, po Bruselu a Lucemburku. Je to 170 hektarů. Budou zde tři eh, vědecké instituce. My máme eh, tyto pozemky pronajaté od italské vlády za symbolické jedno euro na eh, jedno euro ročně na příštích 100 let. Eh, teď eh, už jsme vlastně v polovině, jsme v 50. roce. Je tam celkem 140 budov a asi 1800 lidí zde pracuje. V roce 2005 proběhlo pětileté vyhodnocování v rámci šestého v rámcového programu a došlo se k tomu, že to množství budov a rozptýlení personálu na mnoho budov a po celém tom areálu eh, vede k neefektivnosti a byl vypracován strategický rozvojový plán pro eh, tuto oblast, eh, pro toto území mělo být postaveno podle toho plánu měl další čtyři budovy pro eh, různé, různá odvětví vědy, včetně multifunkčního konferenčního střediska s cílem ty zastaralé 40 let staré budovy takto nahradit. Dále by eh, došlo ke koncentraci vědeckého personálu, lepší využití bezpečnosti a také zvýšení bezpečnostních standardů, jak by se patřilo pro moderní evropské zařízení. Celkově by to byla větší efektivnost a e, lepší posílená spolupráce. E, budovy, které se nyní mají nahradit, pocházejí ze 60. let a v současné době je velice náročné, finančně náročné je udržovat. Dále eh, tam máme dočasná zařízení, která už se nehodí jako laboratoř a, a někdy tam dokonce i zatéká, čili nejsou zrovna v nejlepším stavu. Některé budovy jsou takzvaná nukleární zařízení a, e, v rám, a demontují se v rámci tedy v rámci tedy rušení nukleárních zařízení. Já jsem se ptala mm, na po starých zátěžích, jako tedy asbest a nukleární zátěž a tak dále. Nicméně byla jsem ujištěna, že e, ekozátěž tohoto druhu tam neexistuje. Současný návrh se týká dvou laboratorních budov. Za prvé pro výzkum životního prostředí a pro životní vědy. Celkem se to týká 27 200 metrů čtverečních. Získáme takto plochu 8400 metrů čtverečních a ta celková plocha těch 27 tisíc a něco, eh, to je jenom asi 4 a celkové plochy. Eh, budou tady víc, bude tady více laboratoří, více jednacích místností a také Zlepší se tam bezpečnost, poněvadž budou prostorově lépe odděleny laboratoře od jiných částí. Bylo vypsáno výběrové řízení, takzvané omezené výběrové řízení. Přizváno bylo nejdříve šest podniků, poté tři Dvě byly nejlepší a prakticky nebylo mnoho rozdílů mezi nimi. Eh, nové budovy by měly sloužit zhruba pětistům osobám a eh, zkoumali jsme, zda tyto dvě budovy mají být stavěny současně nebo postupně a úspora při současné výstavbě potom vedlo k tomu, že tato varianta zvítězila. Tady se hovoří o čtyřech milionech, což není správně, zhruba jde o úsporu 3 milionovou. Náklady na výstavbu budovy by měly být 38 milionů včetně architektonického návrhu, eh, stavebního dozoru, bezpečnostních a tak dále. To eh, činí zhruba 3 miliony, plus je tam bonus za včasnou, eh, včasné dokončení projektu a pak je tam tedy to je zhruba 3% a dále jsou tam zhruba 3 miliony, to, jak už jsem řekla, které se uspoří eh, při současné výstavbě obou budov. Čili jsme u těch 38 milionů podle našich podkladů. Eh, znamená to 1500 eur na metr čtvereční, ale ve skutečnosti je to zhruba 1600 zhruba 1600 metrů. Čili já se to snažím tak nějak eh, o zreálnění těchto dat a e, já tady bohužel omlouvám se e, spolu s pravdajkyní, že vzhledem k tomu, že jsem to dostala teprve včera večer, tak jsem ji s tím nemohla seznámit. Dále jde o zařízení laboratoři, to bude zhruba 6 milionů. E, celkové náklady pro obě části se tedy vyšplhají zhruba na 43 miliony. Dále máme finanční plán. Do toho patří také příjmy od třetích zemí, což by mělo ročně činit 12 milionů. Já se omlouvám, paní zpravodajko, my nemáme příliš mnoho času a chápu, že pokud jde o ISPRu, tak ten čas asi potřebujeme. Omlouvám se tedy paní zpravodajce, že jsem ji přerušil. Jen jsem chtěl říci, že potřebujeme uplatnit článek 1793 finančního nařízení. Tento článek musíme, up... pardon, 179.3. Nejprve potřebujeme znát informace o budově a potom musíme rozhodnout, zda chceme k tomuto vytvořit stanovisko či nikoliv. Máme několik týdnů na to, abychom se rozhodli, zda potřebujeme stanovisko čímkoliv. Jestliže řekneme ano, tak potřebujeme dodatečné dva týdny. Ano, teď do toho vstupují ještě Vánoce, na to nesmíme zapomenout. Ale já to chápu tak, že pokud jde o ISPRu, tak tady jsou ještě některé otázky, které je potřeba položit. Vy tedy navrhujete, abychom uplatnili tento článek a abychom vy, vy, vypracovali stanovisko. Je to tak? Ano, děkuji. Já jsem akorát chtěla vysvětlit, jak je to velmi složité a že opravdu potřebujeme nejen stanovisko, ale také odsunout termín na leden, abychom měli jasno nejen v podstatě jako takové, ale také v tom výběrovém řízení. Byla bych tedy velmi ráda, kdybychom to opravdu mohli odsunout a mohli bychom také zlepšit komunikaci s komisí. Děkuji mnohokrát. Pan eh, Vogan a paní Haglund si žádají o slovo, také pan Maňka k této zprávě. Já bych navrhoval, aby těto tři kolegové a případně další, kteří chtějí klást otázky nebo tady vystoupit s nějakými připomínkami, aby tak učinili po schůzi přímo s paní zpravodajkou. tím, že tady chci mít jistotu, že rozpočtový výbor souhlasí s tím, že budeme vydávat stanovisko, to znamená, že budeme pokračovat v té diskusi a skončí to hlasováním na naší příští schůzi. A mezi tím všichni kolegové, kteří mají nějaké dotazy nebo se chtějí vyjádřit, eh, tady podle tohoto scénáře by měli možnost se skontaktovat přímo s paní Holmajerovou po naší schůzi. A to nám ponechá dostatek času na to, abychom Eh, se věnovali i tomu druhému problému, o kterém, myslím, dnes musíme rozhodnout, a to je pořízení eh, nemovitosti v Budapešti. Souhlasíte s tím? Eh, kdo je tady proto, aby náš výbor vydal stanovisko na příští schůzi v lednu? Kdo je pro tento postup? Děkuji. Kdo je proti? Předpokládám, že nikdo. Zdrželi se? Dobře, takže děkuji paní Holmajerová. Omlouvám se, to, že jsem to trošku urychlil, ale potřebujeme nyní eh, v přítomnosti pana místopředsedy Evropského parlamentu Vedela Kvadrase, který je pověřen touto problematikou v předsednictvu. Potřebujeme tedy eh, přeskoumat eh, projekt, který je velmi naléhavý a také velmi již pokročil. Jde o akvizici nemovitosti přímo parlamentem v Budapešti. Prosím. Tyto budovy jsou v podstatě nekomplikované. Já jsem velmi ráda, že pan místo předseda se dostavil do tohoto výboru a mohu mu toto téma představit. Zabýváme se tím od roku 2008, je to velmi aktuální nyní, nemůžeme to příliš protahovat a to kvůli tomu, že se to eh, týká prostředků z okruhu 5, které by měly být financovány ještě z roku 2009. Tím získáme ještě další prostor pro eh, další prostředky z této kapitoly v roce 2010. Proto je to teď tak aktuální. Jedná se v podstatě o to, zda by v Budapešti nemělo dojít ke strategické změně budov. Vždy budovy nakupovala komise a parlament se podíl 40%. Nyní je otázka, zda by to nemohlo být i opačně, například, že by to zaplatil parlament nebo koupil parlament a 60% by převedla komise na účet parlamentu. Znamenalo by to, že bychom měli k dispozici více prostor a budova by byla reprezentativnější, viditelnější a přístupnější pro občany. Vzhledem k címu se předsednictví Maďarska by to, byl obrovsk, byl, by to byla obrovská výhoda. Vzhledem k tomu, že provozní náklady jsou v současné chvíli asi 130 euro na metr čtvereční, v budoucnosti by to mohlo být pouze 70 euro na metr čtvereční, to znamená zásadní zlepšení. Došlo by také ke zlepšení energetických nákladů kvůli tomu, že ve všech eh, eh, úřadech by byl, pardon, ve všech kancelářích by bylo denní světlo. Údržba by byla přiklepnuta té nabídce, která by byla nejvýhodnější. Financování by mělo eh, být z rezervy za rok 2009, kapitola 105, okruh 5 náklady předpokládané jsou 10,5 milionu, něco přes 7 je čistě náklady na budovu, zbytek jsou úpravy, kabeláž úpra- a jiné náklady a tak dále. Máme zde ještě dalších dodatečných 100 tisíc a 1 milion je alokován na daň plus právní služby. Počítáme, že to bylo, bude maximální 100 tisíc euro a já si myslím, že je smysluplné, abychom s tímto projektem souhlasili. Děkuji, paní zpravodajko. Nyní pan Haglund si převzí slovo a potom pan místo předseda. Budu stručný, pokud jde o proces. Tak já jsem měl možnost eh, setkat se s těmito věcmi teprve včera večer. Díval jsem se tedy na tu budovu v Budapešti, vypadá to docela dobře. V této fázi já mám pouze stejné informace jako paní Holmajer. Já mám pocit, že opravdu pokud jde o budovy, tak vždycky dostáváme informace na úplně poslední chvíli a proto je to opravdu velmi obtížné v takovéto fázi rozhodovat, když nemáte ve skutečnosti prostudovány takovéto eh, dokumenty. Na základě svých dřívějších politických zkušeností si myslím, že není přijatelné, abychom o tom v současné chvíli rozhodli, prostě protože jsme se nemohli seznámit s podklady. Je potřeba, abychom v takovýchto věcech měli jasný přehled o tom, o čem ve skutečnosti rozhodujeme. Já doufám, že tedy nebudeme tyto informace vždy dostávat až na poslední chvíli, jako tomu to bylo v této situaci, protože tím je naše situace opravdu poměrně složitá. Já jsem také rád, že maďarští poslanci a poslankyně se mohli podívat přímo na tuto budovu na místě a že si myslí, že je to dobrá Eh, budova. Doufejme tedy, že do budoucnosti se spolehá, budeme moci spolehnout na to, že informace dostaneme včas. Děkuji. Merci, cher collègue. Děkuji. Ano, na ISPRO budeme mít o něco více času, ale samozřejmě máte naprosto pravdu. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Já souhlasím s paní... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s paní eh, zpravodajkyní a také s kolegou. Já v oblasti budov již pět let říkám, že je velmi neseriózní, když dostaneme také obsáhlé informace na poslední chvíli a nevím, co máme udělat pro to, aby se to zlepšilo. Již pět let se říká, že to je naposledy, že je to naposledy a během posledních dvou měsíců bylo několik případů, kdy to bylo naposledy. Je, není to seriózní a musíme s tím něco udělat. Nejlepší postup by tedy asi byl, kdybychom udělali to, co si odsouhlasíme, Každá instituce si připraví krátkodobou, střednědobou, dlouhodobou strategii a potom se tato strategie skoordinuje. Já rovněž souhlasím s tím, abychom tento návrh odsouhlasili, ale mám ještě jednu otázku. Postup je opačný navrhovaný postup. Parlament by měl odkoupit budovy a komise by měla převést finanční prostředky parlamentu. Jestliže dojde k takovému to zpětnému eh, proplacení prostředků, kdy k tomu dojde. Děkuji. Děkuji. Pane místo předseda, chcete se nyní vzít, si, vzít eh, slovo a vysvětlit nám tento návrh, eh, případně poskytnout další vysvětlení či připomínky, než přistoupíme k samotnému rozhodnutí? No, ne, pane předsedo, já myslím, že paní Holmajerová to velice dobře vysvětlila, tento návrh. Ale tentokrát eh, jsme postupovali odlišně, než je zvykle, a totiž, že my eh, budeme pořizovat tu nemovitost a komise teprve potom proplatí těch 60 Obvykle postupujeme opačně. Komise provede pořízení a my eh, vrátíme, splatíme 40 Ano, protože komise tentokrát má potíže časového rázu s provedením této operace, této transakce a proto tedy my budeme ten kupující a komise potom nám proplatí, ne, že nám eh, bude něco pronajímat, ale eh, proplatí nám to v příštím roce, těch 60%. Předseda, eh, pokud jsem to dobře pochopil, paní Holménová hovořila velmi jasně, jsme tady v trošku specifické rozpočtové situaci. Příští rok, příští rok, pane Maňko. Co nejdříve. V první den roku. Takže jsme v trošku zvláštní situaci. Pan Vidal Quadras má do 31. prosince k dispozici prostředky. Po 31. prosinci už je mít nebude. Takže pokud nerozhodneme hned, o ty peníze přijdeme. Naopak komise peníze už nemá na rok 2009. Komise bude mít prostředky 1. ledna 2010. Pan vydal Kvadrat šeptává, že máme přechodný problém s likviditou. Myslím, že to je krásný katalánský understatement. Takže po tomto upřesnění to schrnu. Paní zpravodajka nám navrhuje, abychom neuplatnili článek 179, ale abychom tedy eh, dali souhlas. Kdo chce vyjádřit svůj souhlas? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže to bychom měli. Ale v tomto případě to bude možné jedině pokud, a teď se všechny pohledy upírají na Januše Levandovského, toho klíčového muže, kterému děkujeme za utrpělivost, a který nám nyní bude moci navrhnout abychom schválili či neschválili tento převod? Já vás nepřekvapím, děkuji pane předsedo. Já si myslím, že to dává dvojnásob smysl, když máme k dispozici prostředky, abychom spotřebovali eh, zbylou část rezervy na nemovitosti a eh, obdrželi další prostředky příští rok, až bude velký tlak na rozpočet kvůli eh, úpravám, kvůli Lisabonské smlouvě. Takže z rozpočtového hlediska určitě dává smysl tuto věc zrealizovat, vzhledem k tomu, že ta nájemní smlouva v Budapešti už eh, vyprší v, eh, v říjnu příštího roku a v roce 2011 budeme mít, Buda, budeme mít maďarské předsednictví. Takže všechno to hezky zapadá. Já jsem pro tuto žádost o převod. Eh, je to žádost číslo 24, C24. Takže nám to dobře končí. Je to krásný sňatek, já ji miluji, ona mě miluje, rodiče souhlasí, takže takže jsme se to rozdělili pěkně s komisí, podle toho, kdo má kdy peníze. Kdo je pro převod 24? Děkuji vám. Kdo je proti? Nikdo? Zdrželi se? Jeden se zdržel. Hurá! Vážení kolegové, já vám velmi děkuji. Tím jsme vyčerpali velmi nabitý pořad ne. Já vám opravdu děkuji, byli jste velmi trpěliví. A díky kvalitě zpravodajů a vašich vystoupení tady proběhla nesmírně zajímavá diskuse. A na, naproti tomu, co jsem říkal na začátku s lehkou ironií, jsme, myslím, pochopili to, o čem jsme hlasovali. Příští schůze nevím kdy, protože bude věnována slyšení s kandidátem na post komisaře pro rozpočet a bude to v druhém lednovém týdnu. Proběhne mimořádná schůze výboru za tímto účelem. Naše běžná schůze proběhne eh, v úterý a ve středu 26. a 27. ledna. Děkuji a uzavírám tuto schůzi.